Bene. Allora, cominciamo. Dobro, začneme. Dnešní odpolední zasedání, protože eh, dnes nás navštíví dva litevští ministři a následně budeme projednávat další eh, body pořadu jednání a na závěr k nám zavítá paní komisařka Kros. Na úvod bych eh, chtěla v našem výboru přivítat pana ministra Evalda Segustase, který je litevským ministrem hospodářství a nyní tu tedy zastupuje úřadující předsednictví, litevské předsednictví. V našem výboru pro průmysl budeme mít ještě několik příležitostí, abychom se sešli. Jak jistě víte, Příští týden náš výbor vycestuje do Vilniusu, to znamená, tam budeme mít další příležitost pro to, abychom se setkali. Nyní tedy, pane ministře, máte slovo a následně vám kolegové položí několik otázek. Děkuji, paní předsedkyně, za vaše srdečné přivítání a rád bych nyní hovořil v litevštině. Vážení členové tohoto výboru, dámy a pánové, v první řadě bych vám chtěl poděkovat, že mi umožňujete představit vašemu výboru priority a program litovského předsednictví v oblasti průmyslu, inovací a malého a středního podniku a také i vesmírné politiky. Evropský parlament představuje zájmy 500 milionů občanů Evropské unie. Litevské předsednictví eh, plně chápe a respektuje tu klíčovou roli, kterou vy hrajete v evropském rozhodovacím procesu. Proto se budeme snažit, abychom opravdu spolupracovali konstruktivně, produktivně a vzájemně prospěšně. V průběhu našeho předsednictví se soustředíme eh, na témata důvěryhodné, rostoucí a otevřené Evropy. V průběhu nadcházejících šesti měsíců soustředíme našich pozornost zejména na konstruktivní jednání s dalšími institucemi, tak abychom dosáhli maximálně výhodných eh, výsledků pro naše občany. Jako upřímný a nestraný mediátor se bude Litva snažit zajistit plynulý a efektivní legislativní proces, který bude zahrnovat všechny partnery. Rád bych využil této příležitosti a také pogratuloval irskému předsednictví za podstatný pokrok, kterého dosáhli um, i v tou výtečnou prací a spolupráci s Evropským parlamentem na témata, o kterých hovoříme i dnes. Takže dnešní setkání je tedy jednou z těch příležitostí, abych si vyslechl já vaše stanoviska. Naše úzká spolupráce mne velice zajímá a věřím v to, že to je dobrý začátek. Rád bych tedy na úvod pohovořil o politice v oblasti průmyslu, inovací a malých a středních podniků. V období ekonomické krize výzkum Evrop, význam evropského průmyslu a, a jeho role, co se týče zajištění ekonomické obnovy růstu a vytváření pracovních míst, se stává čím dál zřejmější. Nicméně proto, aby naše podniky přežily, aby si zajistili svoji konkurenceschopnost a přispěly k růstu a k zaměstnanosti, je nezbytné, aby Evropská unie eh, rozvíjela opravdovou inteligentní politiku i pro průmysl a proto je nezbytná úzká spolupráce mezi evropskými institucemi a členskými státy. Naší ambicí je to, aby bychom tedy soustředili naši práci předsednictví na řádnou implementaci právě této eh, kompetitivní, integrované a inovační průmyslové politiky. Tedy to znamená, že v první řadě zhodnotíme dosažených procesů a pokusíme se identifikovat, co je třeba ještě učinit, abychom posílili uh, průmyslovou konkurenceschopnost Evropské unie. Také provedeme rozsáhlou diskuzi a budeme se snažit dosáhnout dohody ohledně krátkodobých a střednědobých priorit na podporu evropské konkurenceschopnosti. Z toho hlediska bude důležité podporovat právě i tu narůstající poptávku po inovativním druhu zboží a služeb, zajistit tedy, že i nadále budeme mít přístup k nezbytným surovinám i energetickým zdrojům, vylepšovat přístup e, k financování a stejně tak i soustředit se na potvoru, podporu pro vytváření nových vzájemných sítí může přispět právě k vytvoření toho řádného prostředí, ve kterém tedy může naše Evropa vzkvétat a nabízet nová pracovní místa. Jakožto první krok máme eh, naplánovanou eh, diskuzi na téma inovace ve veřejných zakázkách. To bude e, předmětem jednání 23. července na neformálním zasedání ministrů pro konkurenceschopnost ve Vilniusu. Dále e, proběhne další zasedání e, ministru už formální v září a následně se toto téma objeví na pořadu jednání na zasedání ministrů v prosinci. Také to propojíme s tématy inovací v průmyslové politice. Budeme se zabývat tématy také mladých inovativních podniků a inovací nezbytných pro růst. Výsledky, kterých si přejeme eh, dosáhnout, by se měly proměnit v eh, závěry rady. Mm, budou to tedy závěry týkající se podpory růstu a podpory průmyslové inovativní politiky. A mm, budou tedy takovým podkladem nebo dalším přispěním pro zasedání Evropské rady v únoru 2014. Ještě bych eh, tedy kromě toho zasedání rady v říjnu tohoto roku chtěl říci, že Eh, to jedn, říjnové jednání se bude zakládat na sdělení komise o stavu eh, eh, inovací v Evropské unii a také na zprávě o evropské výzkumné oblasti. Malé a střední podniky jsou hybnou silou našeho hospodářství a jsou velice důležité pro ekonomický rozvoj a růst a, vyprát, a, a zajištění nových pracovních míst. Uh, naše předsednictví zamýšlí připomenout také páté výročí tzv. Small Business Act, který byl vytvořen v roce 2008. V září na zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu představíme výsledky neformálního zasedání Rady a představíme také, nebo podpoříme následující debatu o dosaženém pokroku. Výsledky budou k dispozici v říjnu a my si přejeme, aby tedy ta diskuze o implementaci tohoto malého, tohoto takzvaného Small Business Act budou eh, na, a takovým hlavním bodem na vysoké jednání ministrů na vysoké úrovni. My jsme velice rádi za přispění eh, do této oblasti eh, vašeho kolegy, pana Rubika. Ehm, setkání zástupců malých a středních podniků proběhne ve Vilniusu v listopadu. Tam budou zástupci podnikatelských organizací, evropských institucí, národních vlád a akademického světa a budou eh, společně jednat o Eh, situaci v Evropě a o možné eh, cestě ven ze stávající krize. Doufáme, že to bude velice plodné setkání, přinese spoustu nových myšlenek, kontaktů a také nového potenciálu a nového výhledu pro naše podnikatele. V průběhu eh, našeho předsednického období se pokusíme také zajistit řádnou implementaci nařízení Smart Regulation. To je iniciativa, která podporuje vytváření správného a příznivého prostředí pro podniky, konkrétně malé a střední podniky, a které by mělo vést k snižování provozních nákladů efektivnější využívání stávajících eh, dostupných nástrojů je právě jednou z těch eh, nejlepších eh, možností. Budeme také podporovat i stávající dobré postupy uplatňované v členských státech. Také plánujeme, že zhodnotíme, jak hodnocení dopadů prováděné komisí má je využíváno v praxi. Co se týče vylepšování finančních podmínek, je velice důležité eh, samozřejmě i zajistit eh, řádné financování na podporu konkurenceschopnosti. Eh, vždyť malé a střední podniky představují 98 veškerého podnikatelského světa v Evropské unii. Takže je důležité vše řádně naprogramovat zejména tedy ten eh, nový program pro konkurenceschopnost malých podniků, aby tento mohl plyně fungovat od roku 2014. Rád bych eh, se nyní věnoval programu Kosme. Tady bych rád poděkoval panu Kreutzmanovi za úspěšné završení jednání ohledně tohoto programu. Pokusíme se tedy, aby toto byl, tento legislativní postup plynule byl uzavřen. A nyní vesmírná politika. My eh, chápeme význam eh, vesmírné politiky. A I toto je nezbytná součást, která může podpořit konkurenceschopnost a růst v Evropě. V první řadě tedy se v této oblasti pokusíme pokročit v tom návrhu komise, eh, co se týče programu Copernicus uvědomuje si, jak je tento program důležitý. Takže eh, se budeme snažit vytvořit právní základ, který povede k implementaci tohoto programu. A zase i zde se těšíme na velice úzkou spolupráci s Evropským parlamentem. Dále se pokusíme pokročit eh, ve věci rozhodnutí ustanovujícím vesmírný dohled a podpůrný dohlížecí program. Pokusíme se zajistit obecný přístup eh, v radě, co se týče těch hlavních témat, eh, které nadnesly členské státy v průběhu jednání za jirského předsednictví. Je to otázka ochrany údajů, řízení a také financování mm, finančního mechanismu. Tady eh, jsme opravdu vděční pan, paní Andersdotter, která velice přispěla na propracování této tématiky. V průběhu litevského předsednictví bychom vás rádi, paní předsedkyně, pozvali, abyste se zúčastnili mezinárodní konference o nazvané Space Economy in the Multipolar World bude probíhat 18. až 20. září. Eh, bude to opravdu um, záležitost na vysoké úrovni, soustředí um, zástupce průmyslu a také nejvý, nej, nejrůznější výzkumníky, vědce, experty, techniky, uh, Letos se tato konference eh, bude eh, realizovat právě v období, kdy Evropská komise zahájí také výstavu nazvanou Space Expo ve Vilniusu. Dámy a pánové, já doufám, že naše spolupráce bude opravdu úspěšná a chtěl bych vám také poděkovat za dnešní pozornost a nyní, paní předsedkyně, velice rád zodpovím na jakékoliv otázky členů vašeho výboru a rád si vyslechnu vaše připomínky. Grazie, ministro, per la sua Děkuji, pane ministře, děkuji za vaši prezentaci, která byla velice kompletní a vlastně pojednala o všech těch tématech, které budeme projednávat i my zde ve výboru. Takže zahájíme kolečko všech eh, eh, příspěvků a v první řadě dám slovo eh, paní Hibnerové. Dla nás v té chvíli... Děkuji vám, pane ministře. Pro nás je v tom eh, to úvodu několik velice zásadních témat, která budou také diskutována na úrovni rady. Eh, teď je tady otázka aukcí dnesních kvót. Jedná se o nějakých 900 milionů eur. Myslíte si, že to je dobrý krok pro průmysl? Eh, pokud budete předsedat Eh, jednáním ohledně změny eh, v ETS. Eh, jak to vidíte, co se týče spolupráce s Evropským parlamentem. A teď ještě k těm energetickým ostrovům. Energy Islands. Litva je zemí, které chybí zdroje energie. Já si uvědomuji, že tady máme ještě další příklady takovýchto oblastí v Evropě, takovýchto ostrovů. E, máte nějakou představu, jak by se tento problém mohl mírnit a řešit a co by měl dělat parlament v této souvislosti? Děkuji. Pan Balíčis, prosím. E, děkuji. Eh, paní předsedkyně, pane ministře, já bych vás chtěl tady pozdravit, eh, přivítat a poblahopřát vám. Eh, začal jste svou práci ministra a okamžitě máte před sebou tuto velkou výzvu předsednictví. Průmysl, výzkum, vesmír, inovace, k tomu Eh, rady a celou řadu dalších témat, která jsou velkou výzvou. To je nemalý úkol. Hovořil jste také o eh, veřejných zakázkách. Eh, u nás v parlamentu se o tom již diskutuje a řeší se tato problematika několik let. Máme k tomu přijato celá, celou řadu usnesení. Uh, Oblast veřejných zakázek by měla vycházet ze stejných podmínek Evropské unie a Litva v tomto směru již hodně dosáhla, získali jsme velké zkušenosti. Takže moje otázka zní takto. Jak vidíte zlepšení oblasti zadávání veřejných zakázek v Evropské unii a to ve světle využití, možného využití toho, co dosáhla Litva a další země v této oblasti. Děkuji. Pan Prody je další na řadě, prosím. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste dnes mezi námi. Chtěl bych se připojit k tomu, co jste e, řekl v souvislosti s programem Koperník. Je to program, který hraje zásadní roli. Jedná se o program, který využívá opravdu nejnovějších technologií a umožňuje nám řídit velice přesným způsobem a správným způsobem E, určitá území na základě parametrů, které jsou reprezentativní z hlediska e, obecného oteplování, oteplování planety a e, má to samozřejmě velmi praktické důsledky pro e, řadu oblastí, v neposlední míře pro oblast zemědělství. Takže jde o to e, mít možnost mapovat tu situaci s velice důmyslnými zařízeními. Pak je tady ještě propojení s dalšími programy, jako je například program Galileo, který umožňuje velice přesnou, mnohem přesnější lokalizaci a e, mapování situace. Je to e, program, který využívá e, technologie GPS. V této souvislosti bych rád zmínil otázku finančních zdrojů, tak jak o nich bylo rozhodnuto. Nepochybně bude zapotřebí dbát na to, aby tyto, výž, tyto prostředky, tak jak byly slíbeny, byly užity pro konkrétní kroky, aby jich bylo vůbec možno využít. Tady jde také o zachování určitého rytmu výdajů. Času není na zbyt a je zapotřebí se vyhnout jakémukoliv, jakýmkoliv prodlevám. A podle mého názoru se jedná o zcela zásadní záležitost, pokud chceme opravdu dobře eh, vést politiku, která nám umožní bojovat proti eh, oteplování planety a eh, která nám umožní realizovat adaptační opatření. A v této souvislosti chci říci, že bychom měli opravdu věnovat všechno naše úsilí e, proto, abychom jednali rozvážně a moudře, tím spíš, že tady máme před sebou určitý potenciál, který by nám umožňoval e, zvýhodnit e, malé a střední podniky, které se na tuto oblast soustředí. A myslím si, že role, kterou hrají malé a střední podniky v našich ekonomikách, zůstává velice důležitá. E, pan Ody, děkuji. Jménem frakce EPP bych vás chtěl, pane ministře, pozdravit v Evropském parlamentu a říct vám, že jsme maximálně připraveni s vámi spolupracovat. Stát, eh, kde jste ministrem, má úroveň eh, eh, industrializace 20 to znamená, eh, to znamená, že jste nad eh, tou úrovní, eh, která je předmětem cíle Evropské unie a ta je stanovená na 16%. Vy jste na 20%. Mohl byste nám říct, jaké je tajemství vašeho úspěchu? Já jsem poslanec státu, který právě zažívá deindustrializaci, takže jak se vám daří udržet tuto vysokou míru industrializace? A další otázka když jsme diskutovali s prezidentkou vaší republiky, tak jsem se ptal na vztahy se Sovětským svazem, protože východní partnerství Rusko nezahrnuje. Mě by zajímaly eh, vztahy, jaké mezi vámi jsou. Já zůstávám přesvědčen, že Rusko je přirozený a důležitý partner Evropské unie. Myslíte si, že tady jsou určité eh, svazky v oblasti průmyslu, které bychom měli eh, s Ruskem budovat. Takže děkuji za toto první kolo otázek, předsedkyně. A teď eh, umožníme panu ministrovi, aby odpověděl a eventuálně může mít ještě jedno kolo otázek. Visų pirma, noriu padėkoti klaususiems už. Děkuji. V první řadě bych chtěl poděkovat za všechny otázky, které zazněly. Chtěl bych poděkovat za eh, vyjádřenou podporu. Tu jistě budeme potřebovat v těch nadcházejících šesti měsících. Doufám, že se nám podaří efektivně dobře spolupracovat a již předem vám děkuji eh, za tu společnou práci na téma povolenek ETS. Chtěl bych říci, že ta nová industrializace, ta renesance našeho průmyslu je velice důležitá pro Evropskou unii. Víte, že je to přímo napojeno na růst našeho hospodářství, tedy takové záležitosti jako zmírňování následků klimatických změn, zelená ekonomika, zelená energetika. To vše má důp dopad na průmysl a to dvojího rázu v první řadě na náklady. Náklady se sice zvyšují, ale zároveň to nutí průmysl, aby přijímal opravdu inovativní řešení. A je třeba zajistit tedy správnou rovnováhu mezi těmito oblasti. A doufám, že se nám té rovnováhy podaří dosáhnout prostřednictví vyjednávání, snahou o dosažení koncenzu na jednáních Rady ministrů. A co se týče těch energetických ostrovů, ano, tady máte pravdu, i Litva je energetickým ostrovem. V tom máte, paní Hybnerová, pravdu. Já doufám, že vám ministři energetiky by mohli poskytnout eh, kompletnější odpověď. Vím, že jsou tu priority jako eh, uzavření eh, projektu energetického trhu, a zajistit, aby k tomu došlo do roku 2015, také ty propojovací energetické systémy, a rozvoj infrastruktury a na to všechno my se zaměříme. A nyní bych eh, rád zodpověděl otázku pana Balčidise. V první řadě děkuji za eh, vyjádřenou podporu. Chci říci, že co se týče eh, záležitosti veřejných zakázek, tady Litva již vykonala podstatný pokrok a pokusíme se sdílet tuto naši zkušenost i na tom zas, neformálním zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Představíme naše stanovisko, vysvětlíme, jak se nám podařilo dosáhnout těch stávajících výsledků, tedy nějakých 80 veřejných zakázek v Litvě se provádí elektronickou formou. To je opravdu vysoká míra. A ještě bych rád zdůraznil, že jednou z našich předsednických priorit je eh, rozvíjet inovace prostřednictvím veřejných zakázek, takže rozhodně toto bude na pořadu jednání ve Vilniusu. Elektronické veřejné zakázky, to je opravdu velice důležité. A co se týče elektronických uh, nákupu. Tady i zase ty údaje jsou velice podstatné. Představuje to obrat nebo zisky řádově v miliardách eur, takže by bylo dobré, kdybychom mohli přijít k elektronickým zakázkám co nejrychleji. Takže vyčkáváme na návrh Evropské komise v oblasti elektronického účtu a jsme ochotní tedy následně zahájit tuto eh, debatu i společně s vámi a i v této tématice dosáhnout podstatného pokroku. Panu Prodimu, vy jste se eh, ptal na program Kopernikus. Ano, máte pravdu. Já jsem eh, v té mé prezentaci řekl, eh, že vesmírná politika zase bude středobodem naší pozornosti a i příslušné právní texty. Je to otázka pozorování země, k tomu pomůže tento program Kopernikus. Vidíme v něm velký potenciál pro hospodářství, pro vytváření pracovních míst. Vy jste zmínil i rozvoj malých a středních podniků, to je všechno eh, velice samozřejmé. My vynaložíme maximální úsilí pro to, aby tento legislativní akt byl včas přijat aby program mohl fungovat od roku 2014. Nicméně, aby se nám podařilo dosáhnout tohoto, budeme muset velice eh, spolupracovat s Evropským parlamentem. Já doufám, že tomu tak bude. A co se týče financování tohoto programu, víceletý finanční rámec tedy již byl odsouhlasen. To znamená, má, byl projednán i program um, Koperníku za jeho příslušné financování, což je tedy velice pozitivní. Uh, zejména tedy to, že velká část financování tohoto programu bude přidělena již při spuštění tohoto programu a to nám umožní zahájit plynulým způsobem implementaci programu, ale doufám, že samozřejmě tyto finanční prostředky budou využívány efektivně. Co se týče otázky pana Odyho, máte pravdu. Průmysl představuje 24 litevského HDP a my si přejeme tuto míru navýšit, aby eh, dosáhla 25 Mám návrh eh, místo předsedy komise na novou industrializaci evropského průmyslu do roku 2020 a zajistit to, aby to představovalo 25 evropského HDP. A jaký je recept na tento úspěch? Těžko se odpovídá na takovou otázku. U nás máme chem, zastoupen silný chemický průmysl, dřevařství, jsme zaměřeni také na vývozní trhy a snažíme se tedy tímto způsobem řídit eh, naši průmyslovou politiku. A co se týče vztahu s Ruskem, souhlasím s vámi. Rusko nebylo zahrnuto do východního partnerství, ale to neznamená, že by uh, Eh, s Ruskem Litva nespolupracovala, že by tam neexistovalo nějaké propojení. My vyvážíme i dovážíme zboží do a z Ruska a mohu říci, že tento proces je poměrně intenzivní. Samozřejmě můžeme tu diskutovat o našich vztazích s Ruskem takové úzké, úzká spolupráce, úzké vztahy s Ruskem jsou rozhodně důležité pro Evropu. Děkuji, pane ministře. Takže poslední otázka. Pokud by tady byly další, tak se mohou také položit. Paní Baria má poslední. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám vás, pane předsedo. Jak jste řekl, zahájili jste složité předsednictví. Zabýváme se tématem nové industrializace evropského průmyslu, to je důležité pro Evropu. Oblast konkurenceschopnosti čeká na nové pokyny, jak vyjít eh, nebo jak čelit té velké výzvě industrializace. Ono je to všechno důležité, ale proto potřebujeme dostatečné financování a zdrojů je opravdu málo. Uh, jsou tu témata a problémy, které je třeba vyřešit, energetika a další oblasti. A finanční výhledy odpovídají roku 97. To znamená, ztrácíme na všech úrovních, tedy zejména z rozpočtu. A co se týče dostupných prostředků. Tady jsou opravdu velké propasti, velké rozdíly. V Německu je přístup k úvěrům jednoduchý pro podniky, v Španělsku tomu tak zdaleka není, takže Pane ministře, hodláte třeba v této věci přistoupit k nějakým opatřením, jak tedy vylepšit i tuto oblast, aby se tak zásadní rozdíly pokryly a panovala větší harmonie mezi členskými státy. Takže, eh, pane ministře, poslední otázka, vaše odpověď. Děkuji, pane, pane Děkuji, paní předsedkyně. Eh, velice případně jste zmínila, že industrializace je přímo E, spojena s větší konkurenceschopností Evropy. A k tomu, co v této oblasti plánujeme za našeho předsednictví, Možná, že jste zaznamenala v programu našeho předsednictví a v mém vlastním programu, že hlavním bodem je lepší e, regulace průmyslové politiky a e, dobrá doporučení. Jak jsem řekl, na radě v červenci budeme hovořit o větší efektivitě veřejných Eh, subjektů, budeme hovořit také o malých a středních podnicích, o zadávání veřejných zakázek online a eh, doufám, že v prosinci, po té, co si vyslechneme všechny návrhy, všechny myšlenky, včetně eh, poznatků ze sdělení Evropské komise, dospějeme k závěrům, které budou dobrým základem pro diskuzi na Evropské radě v únoru 2014, protože toto je velice důležité a nám musí jít e, o pokrok v této oblasti. A teď ještě k víceletému finančnímu rámci. Ano, ty částky jsou nižší, než se očekávalo v oblasti konkurenceschopnosti, což neznamená nutně, e, že se jedná pouze o reindustrializaci. Tam naopak je ten, e, ta položka trochu větší, ale rozpočet není klíčovým faktorem pro eh, realizaci pozitivního a dobrého cíle. Nám jde také o určitou revizi, revizi právního rámce, revizi toho té oblasti sdílení nejlepších možných postupů, protože my tady definitivně vidíme oblasti, kde bychom mohli dosáhnout i více i se stávajícím právním rámcem, eh, se stávající legislativou. Chci říci, že se pokusíme prosazovat inovativní opatření, jako například eh, eh, reagovat na zvýšenou eh, potřebu těch inovativních služeb a klastrů, networkingu. Takže je to tak, že rozpočet je důležitý, ale není rozhodující. Jsou tady další opatření, kterých můžeme využít. Děkuji, pane ministře. My vám eh, velice děkujeme za to, že jste přijal naši pozvánku, že jste zodpověděl naše dotazy a velice rádi se s vámi opět sejdeme při jiných příležitostech. Takže vám přejeme mnoho úspěchů během vaší práce a během vašeho předsednictví. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat členům výboru ITRE Velice mne dnes potěšilo setkat se s vámi, naslechnout si vašim názorům, vašim návrhům. My je všechny bereme v potaz a opravdu se těším na kvalitní úzkou spolupráci s vámi. Possiamo cominciare. Il... Eh, dovolte, abychom pokračovali. Pokud chcete poslouchat překlad, tak se vybavte sluchátky, pane ministře. Takže ITRE má to potěšení, že zde může přivítat pana ministra Dainiuse Pavalkise, ministra pro vzdělání a vědu, který zastupuje úřadující předsednictví. Pan Kis přijal naše pozvání, stráví s námi 45 minut jako obvykle a seznámí nás s programem předsednictví v jeho oblasti a pak budeme mít výměnu názorů s členy parlamentu. Vítejte. Ačiū labai, e, pirmininkaujantė. E, Děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté. Je pro mě velkou ctí moci s vámi dnes hovořit. Je to čest a radost a zároveň je to tak trochu výzvou. Předložit vám priority našeho předsednictví Samozřejmě je to také otázka budoucnosti celé Evropy a jsem přesvědčen, že my v tom budeme hrát důležitou roli. Doufám, že také budu moc využít této příležitosti, abych si vyslechl stanoviska a názory eh, členů eh, výboru, poslankyň a poslanců, abychom mohli navázat eh, dialog a moci spolupracovat. Eh, my se dnes eh, setkáváme dva týdny pro velice eh, důležitém momentu, kdy bylo dosaženo meziinstitucionální dohody k eh, programu Horizont 2020. Eh, vy nepochybně souhlasíte s tím, že tento rámcový program Horizont 2020 je velmi důležitým nástrojem pro prosazování hospodářského růstu v Evropské unii a pro přitáhnutí těch eh, nejlepších, eh, nejkvalifikovanějších výzkumných pracovníků a inovativních eh, podniků do středu dění. Je to zásadní krok na cestě konkurence schopnější Evropy. Chtěl bych poděkovat členům vašeho výboru za vaší aktivní roli při jednání v rámci vyjednávání o programu Horizont 2020 a doufám, že se budeme i nadále stýkat a těsně spolupracovat s vaším výborem ITRE při finalizaci té, tohoto procesu. Chtěl bych rovněž poblahopřát irskému předsednictví za eh, obrovskou práci, které odvedlo během svého období a Litva se bude snažit pokračovat eh, při realizaci cílu, nad který my jsme se shodli s Irskem a Řeckem v rámci našeho eh, programu TRIA. Během litevského předsednictví uděláme maximum proto, abychom byli nestraní, abychom byli nestranými a poctivými prostředníky, abychom e, usnadňovali jednání mezi komisí, parlamentem a radou. Já si velmi dobře uvědomuji zásadní pozici, kterou Evropský parlament má v rozhodovacím procesu. A právě proto e, se maximálně pokusím přispět ke konstruktivní a účinné eh, vzájemné, vzájemně výhodné eh, spolupráci s vámi ve vašem výboru. Toto je rok evropské, evropských občanů evropského občana. A já eh, to cítím významněji než doposud, abychom využili této příležitosti a parlament i rada zdvojnásobili své úsilí pro dosažení cílů, které si naši spoluobčané eh, představují a které si zaslouží. Během příprav našeho předsednictví jsem měl příležitost eh, setkat se eh, s předsedkyní výboru ITRE, paní Sartory, Rovněž jsem se setkal s panem Ehlerem a s některými dalšími členy výboru ITRE. Za týden se budu těšit na to, že přivítám delegaci vašeho výboru ITRE ve Vilniusu. Všechny e, tyto jednotlivé e, kroky a závazky nepochybně přispějí k našemu vzájemnému pochopení e, jedněch i druhých a sdílení cílů. Litevské předsednictví má hlavní prioritu v té oblasti výzkumu, Eh, počátek eh, nastartování eh, programu Horizont 2020 již v roce 2014. To je zcela zásadní. Do, pa, do hoda v zásadě je již uzavřena, nicméně je třeba ještě přijmout určité další kroky a já doufám, že se nám to podaří. Předsednictví se bude také snažit najít příhodné řešení našeho programu Euratom, a také e, příspěvek Evropy k mezinárodnímu projektu ITER. E, rovněž e, je tady otázka legislativních aktů a iniciativ, které mají být realizovány do, v rámci horizontu 2020. Některé se týkají vlastně partnerství veřejného a soukromého sektoru podle článku 185 smlouvy. A Eh, veřejného a veřejného eh, partnerství podle článku 185 smlouvy Public-Public Partnership. Další důležitou oblastí je Evropský výzkumný prostor. V roce 2012 Evropská komise eh, zveřejnila sdělení o posíleném partnerství v rámci Evropského výzkumného prostoru směrem k excelenci a růstu. A v letošním roce očekáváme zprávu o postupu. Poté, co nám bude předložena, tak budeme nepochybně mít příležitost o této věci na úrovni rady a v jednotlivých konferencích diskutovat. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že vaše návrhy, připomínky a dotazy budou nepochybně během konferencí, které eh, během našeho předsednictví v Litvě organizujeme, eh, položeny a bude jim dát prostor. Já budu osobně přítomen a vaše připomínky a myšlenky a návrhy budu moci samozřejmě předat dál širší eh, obci. Zde bych chtěl jenom stručně zmínit některé z těch e, aktivit, abyste věděli, o čem budeme diskutovat. Je to například konference o posílení mezinárodní evropské spolupráce a východního partnerství v oblasti výzkumu, rozvoje a inovací. Pak je to konference o lidských zdrojích, výzkumu a rozvoji, konference Horizonty pro sociální vědy a e, humanitní vědy, Eh, fórum pro průmysl a vědu, eh, společná konference FISA a Euradwaist 2013 a inovační fórum ve Vilniusu. Eh, tři rady se budou konat za našeho předsednictví, dvě formální a jedna neformální. Jedna se bude konat za 14 dní ve Vilniusu a bude se zabývat velice závažným tématem jaké znalosti, dovednosti a jaké vzdělání potřebujeme, abychom eh, plnili požadavky eh, inovativních eh, průmyslových odvětví, protože stále tady ještě neúplně ladí eh, to, co se studenti osvojí na vysokých školách a to, co vyžaduje trh a průmysl. A pak budou dvě rady zde v Bruselu. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, jak víme všichni, stávající cyklus legislativní se pomalu končí a my eh, chceme Eh, tady zdůraznit náš, eh, naši společní, společnou vůli dokončit legislativní proces v co nejširším počtu oblastí a jsme připraveni intenzivně spolupracovat s našimi partnery, kolegislativci, s Evropským parlamentem a s výborem ITRE. Na počátku našeho předsednictví chci říct, že už teď se těším na naši společnou eh, spolupráci v druhé polovině roku a váš návštěva do Vilniusu příští příští týden bude nepochybně další příležitostí pokračovat v dnešní diskuzi. Chci vám všem poděkovat za vaši laskavou pozornost a jsem připraven na vaše dotazy. A jak jsem slíbil, během našeho předsednictví budeme o vašich připomínkách a myšlenkách dále diskutovat. Vážený pane ministře, děkuji vám. Teď dáme slovo kolegyním a kolegům. Pilar de Castillo je První eh, obrací se k vám k jménem frakce EPP. Děkuji, pane Paní předsedkyně, pane ministře, já budu hovořit španělsky, tak si prosím nasaďte sluchátka. V první řadě vás jménem naší skupiny vítám do našeho výboru, který eh, má tedy pravomoce v oblasti výzkumu a inovací, to znamená, To znamená, že máme pravomoci i co se týče Takže já stročně zopakuji, co jsem řekla. Eh, já jsem vás chtěla přivítat do našeho výboru, do Evropského parlamentu. Jak jistě víte, náš výbor má pravomoci v oblasti výzkumu a inovací. To znamená právě to všechno, co představuje rámcový program, jako pravidla účasti, specifická pravidla a také ty tématiky napojené na Evropský technologický institut. Uh, který vlastně představuje, což vlastně představuje ten eh, celek toho rámcového programu Horizon 2020. Již po dlouhou dobu parlament pracoval tady na těchto tématech. Ne vždy, když to bylo podnětem Evropské komise i z vlastního podnětu, například dokument ve prospěch zjednodušení pravidel obecně, které se týkají pravidel účasti, to eh, na tom pracovala naše kolegyně Grasot Carvalho. To byl velice důležitý dokument v tomto parlamentu a následně eh, tedy se to projevilo v té změně pravidel. Na tom jsme pracovali hodně dlouho. Vy jste ocenil práci irského předsednictví, opravdu si myslím, že stojí za to ocenit jejich přínos a myslím si, že ale stojí také za to ocenit přínos práce členů tohoto výboru. Ta témata jsou víceméně již uzavřena, nicméně vy sem víte, že někdy ta samotná uzávěrka, ten finish před cílem může být delikátnější, protože může vyvstat nějaké to téma, eh, kde eh, se musí zapracovat nějaké slovíčko navíc něco ještě propracovat. Víte, jaké jsou okolnosti a já vás, jakožto představitele litevského předsednictví, žádám, abyste vynaložili maximální úsilí, aby pokud vyvstanou nějaké ty menší detaily, které tam mohou něco změnit, tak aby prosím tyto záležitosti byly vyřešeny co nejrychleji, protože my zde v tomto parlamentu i celý parlament jako takový si přejeme, aby vše bylo dokončeno a uzavřeno co nejrychleji. Myslíme si, že parlament vykonal výtečnou práci, výsledky jsou výtečné a myslím tedy, že v tom všem, co spadá do našich pravomocí, na tom jsme zapracovali hodně. Jiná věc, to je pak samozřejmě rozpočet, Eh, dostupnost finančních prostředků, to už je jiná oblast, ale já si myslím, že v tuto tak delikátní eh, dobu hm, pak spadá na té výtečné schopnosti předsednictví, aby dokončila tuto fázi, tuto tématiku, protože to od nás očekávají dlouhou dobu evropští výzkumníci. A i rozpočty týkající se výzkumu, ty jsou velice seškrtány ve mnoha zemích a to naprosto ze zřejmých důvodů, takže situace není jednoduchá a již se zoufale čeká, aby konečně byly k dispozici, aby byly uvolněny ty finanční prostředky pro výzkum v rámci tedy uh, Um, rámcového programu pro výzkum. Takže opravdu je zapotřebí, aby naše univerzity, aby naše výzkumná centra mohly být opravdu příjemci těchto finančních prostředků, protože více než kdy jindy je opravdu potřebují. Prosím tedy, co nejrychleji uzavřete už jednou pro vždy všechno, bude to dobré pro všechny. A ještě jednou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 se chtěl omluvit kolegům, protože si dnes beru slovo již po třetí, protože v našem výboru e, přivítáme, e, nebo vítáme již třetího ministra. Chtěl bych vás také pozdravit, e, pane ministře, ministři předsednictví a vy, pane ministře, si zasloužíte nepochybně blahopřát k této velké Eh, k tomuto velkému úkolu. Vy sám jste vědcem, takže jste jistě obeznámen s celou řadou otázek v této oblasti. Chtěl bych se zmínit o jedné otázce, otázce takzvaných klastrů, která byla eh, jmenována jako jedna z hlavních oblastí eh, v této problematice. Tam šlo eh, opravdu velké množství prostředků v minulosti ze strany celé řady členských států, aby se vytvořily vlastně ta různá, vytvořila ta různá zařízení, klastry, dalo se dohromady Eh, dal se dohromady nutný hardware. Eh, tento eh, proces byl poměrně dosti komplikovaný a musím přiznat, že i dnes ještě nejsou ty výsledky zcela uspokojivé, i když tady vidíme určité slibné náznaky. Mě by zajímalo, pane ministře, jak to vidíte do budoucna, jak chcete v této oblasti pokračovat, aby Eh, oblast klastrů zažila jakýsi větší rozmach abychom mohli využít těch vědeckých poznatků a úspěchů a eventuálně řešit i problémy spjaté se vzděláváním. Předsedkyně, děkuji. Maria Carvajo je další. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás také chtěla přivítat, pane ministře, v našem výboru ITRE. Přeji vám úspěšných šest měsíců předsednictví. Já jsem zpravodajkou k specifickému programu Horizont 2020 a chtěla bych se připojit k tomu, co řekla kolegyně Pilar de Castillo eh, a poděkovat eh, i instituci, kterou zastupujete za dobrou spolupráci, protože ta spolupráce dobrá byla a e, myslím si, že e, co se týče toho specifického programu Horizon 2020, jsme dospěli k velmi vyváženému výsledku, k rozšíření spolupráce v oblasti e, vědy, k synergiím v těch strukturálních fondech fondech a musím říct, že v některých novinách se psalo, že parlament získal prakticky všechno, kromě finančních prostředků, protože to je pravda, že jsme chtěli větší rozpočet a že eh, bohužel tedy eh, to eh, tak nedopadlo. Kdyby tomu bylo jinak, eh, tak jsem si jistá, kdyby byl větší rozpočet pro rozvoj, že by i program Horizon 2020 byl větší. V tuto chvíli ten rozpočet eh, nepředstavuje skutečný nárůst, pokud vezmeme v úvahu všechno, co bylo začleněno do Horizontu 2020. Ale teď je před námi hodně práce, jak jste řekl, pane ministře, abychom implementovali to, co ještě zbývá realizovat a zajistili, e, že všechno se opravdu rozběhne počátkem roku 2014. E, musíme tady ještě konsolidovat ten text, je před námi hodně práce, konkrétně tedy před Evropskou komisí, před radou, ale některé akce, například články 1 eh, a 5 eh, vyžadují spolurozhodování, například EDCP, eh, to znamená, to je akce směrem k potírání malárie, AIDS a tuberkulózy, to je ten projekt fáze 2. A jak vím, tam je to podmíněno také stále ještě rozhodnutím, eh, či rozhodnutím parlamentu. Takže jde o to, že nám zbývá těch šest měsíců, jakou představu máte o časovém harmonogramu, o dalších konkrétních krocích, aby se zajistilo, že všechno bude opravdu přepraveno za vašeho předsednictví. Děkuji vám za odpověď již předem. Předsedkyně, děkuji. Paní Trotman má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, děkujeme, že jste přišel se s námi setkat na našem výboru. Chtěla bych se vás zeptat na dva body. Ten první se týká mladých. Vy jste ministr pro vzdělávání a my jsme měli diskusi ohledně našich finančních zdrojů, ale také ohledně kritické situace, která se týká nezaměstnanosti mladých a z hlediska politik, které by mohly být uplatněny. Potřebujeme inženýry, potřebujeme nové profese, zvláště v cloud computingu a v novém používání, které je spojeno s IKT. V rámci programu Horizon 2020 musíme najít možnosti, abychom naznačili nové cesty. Bude to pro vás priorita? V každém případě bych vás chtěla podpořit tomto ohledu, protože se domnívám, že nám chybí tito mladí. A druhý bod, který je velice důležitý, my pracujeme a já osobně pracuji s univerzitami ve svém regionu. Jedná se o možnost vytváření podniků na úrovni studentů. Ale proto je nutné vzdělávání vysokoškolské úrovni, tak aby mladí měli možnost stát se podnikateli. A třetí bod, jsem znepokojena, pane ministře, ohledně něčeho, co se odehraje pod vaším předsednictvím. A jedná se o podporu mobility mladých lidí. My to výrazně podporujeme v parlamentu. Ale nepřáli bychom si, aby země, které financují vzdělávání a umožňují mladým získávat diplomy, byly zaplaveny mladými mozky a neměli možnost využívat jejich eh, kapacitu. Takže mobilita se musí obhajovat, nicméně jsem trochu znepokojená z hlediska způsobu, jakým některé země z demografických důvodů mohou přitáhnout mladé do své země. Infrastruktura. My jsme měli diskuse ohledně regionálních fondů. A máme pocit, že všichni chtějí vše financovat z regionálního fondu. My jsme se snažili, abychom měli dostatečnou výši těchto prostředků. Potřebujeme to pro výzkum, pro infrastruktury a také pro podporu podniků. Chtěla jsem se vás zeptat, jak se díváte na tuto záležitost z hlediska rozpočtu, vzhledem k tomu, že pocházíte ze země, která byla součástí rozšíření Myslím si, že bychom měli právě slyšet eh, hlas těchto zemí ohledně toho, jakou roli mohou tyto fondy sehrávat v současné ekonomické situaci, proto aby se i nadále udržela vyvážená situace mezi námi a zvláště v těch důležitých odvětvích. Děkuji. A pan Eller. you koordinátory, vážený pane ministře, děkuji za vaši. Děkuji vám za vaši angažovanost, pane ministře. Vy jste prokázal eh, empatii a další, eh, další kladné vlastnosti vlastně E, i v tom, že jste i hned z kraje tady e, měl několik setkání na půdě parlamentu, to také prokazuje vaši úctu k parlamentu. E, vy jste hovořil o tom, že parlament také již něco realizoval. Mě by zajímalo, co parlament realizoval v co se týče oblastí hledáčku vaší země. Teď E, jsme prostě realizovali určité věci v té oblasti excelence, rozšiřování, snažili jsme se e, formulovat určitý e, program. Děkuji za to, že jste nám pomohl, také E, e, radu přesvědčil hned z kraje o významu tohoto programu a e, byla to opravdu kolektivní záležitost. Takže teď máme ten odkaz ke strukturálním fondům, je to v nařízení ke, struktura, ke strukturálním fondům, je to k nařízení, v nařízení k programu Horizon 2020. Ta reakce v některých členských státech byla taková docela vlažná zdali eh, se mají prostě eh, prostředky ze strukturálního fondu věnovat na výzkum, rozvoj, inovace, na vzdělávání. Eh, takže já se ptám, do jaké míry se připravujete na to eh, realizovat skutečně tyto kroky, protože ono to je nepochybně velkou výzvou eh, eh, říct, uvědomit si, že ty peníze na Horizon 2020 jsou tady v Bruselu, členské státy to nemají rády, samozřejmě je na členských státech, zdali ty peníze použijí na inovace či nikoliv a já se vás ptám, čeho si myslíte, že je zapotřebí, aby se toto opravdu e, začalo realizovat, aby se prostě přemostil ten prostor mezi horizontem 2020 a strukturálními fondy. Tady samozřejmě všichni víme, že je to zpátky 70 milion, e, v roce 2013 by to bylo 77 milionů, takže to je snížení o 10% toho rozpočtu, ale ve světle finančních problémů ve světle ekonomických problémů je skutečností, že v reálných číslech investice eh, v roce 2014 jsou přítomny a nesnižují se. Takže existuje tady určitá snaha v rámci flexibility E, prokázat, že budeme moci vydat v roce 2014 a 2015 e, ty částky, kterých je zapotřebí, že tady dojde k jakémusi financování e, z kraje s takzvaným upfront způsobem. A další otázka, takový ten zrychlený postup, protože samozřejmě to se týká eh, těch eh, ne tak bohatých eh, v celém procesu. Chtěl byste nám říci, jakým způsobem bychom měli používat tento zrychlený postup a jak významný je? Předsedkyně, děkuji. Zdá se, že tady nikdo další nežádá o slovo. A pokud v tom nevidíte nic e, proti ničemu, tak dávám slovo panu ministrovi, aby odpověděl na otázky. Děkuji. Děkuji za položené otázky. Já začnu paní Castillo. Myslím si, že ta vaše otázka je podobná otázce pana Elera týkající se zrychleného postupu. Je to otázka podobného druhu. Já naprosto souhlasím s tím, že máme problémy rychlé implementace všeho toho, co je zapotřebí. Nicméně za radu mohu říci, že všechna ta dokumentace již připravena, takže něco dodatečného je teoreticky možné provést a my se pokusíme, ale eh, co mohu říci mm, v rámci vztahu mezi parlamentem a radou, a je třeba samozřejmě postupovat ještě rychleji, aby prošla naše legislativa, aby ta jednání byla ještě rychlejší, než tomu bylo v minulosti protože pak vyvstanou všechny ty negativní aspekty. Lidé to často říkají na ulicích, že všechno v Bruselu je velice zdlouhavé a pomalé, takže to je k té vaší otázce, paní Del Castillo. Pak tu zazněly dvě otázky ohledně eh, nedostatečných finančních prostředků v rámci rozpočtu. Já naprosto souhlasím s tím, že výzkum, rozvoj a inovace by měli, a i my bychom si přáli, aby měli více finančních prostředků, to jistě. Já jsem strávil půl roku tím, že jsem navštěvoval všechny možné setkání s univerzitami, zástupci eh, biznisu, s nanotechnologiemi, výzkumníky, všichni říkali to samé, potřebujeme více prostředků, nicméně na druhou stranu je to právě jediná oblast v rozpočtu, která nezaznamenala zase až tak podstatné škrty jako ostatní oblasti. To znamená, ty škrty u nás byly nejnižší zase si tedy můžeme myslet, že to je tedy alespoň nějaký výdobytek práce Evropské rady. Samozřejmě výzkumníci a lidé z inovativního podnikatelského světa by nám za to mohli poděkovat. A stejně tak i já za to děkuji. Pan Balčites se dotazoval na oblast klastru, infrastruktur, a toho, jaké budou naše další kroky. Já doufám, protože eh, naše spolupráce, tedy že bude opravdu včasná, abychom uzavřeli články 185, 187 Zřejmě proběhnou diskuze mezi zástupci průmyslu a mezi úředníky Unie o tom, aby se vytvářely společné podniky v určitých oblastech. Podobně jako v inovativní medicíně a jiných oblastech je zapotřebí velice jasný závazek průmyslu i výzkumného světa. Je třeba, aby toto bylo viditelné, protože když hovoříme o výzkumu a o inovacích a o překrývání mezer, Tady je důležité to vzájemné propojení, tedy výzkum, který je v Evropské unii na vysoké úrovni. Máme nejlepší výzkumníky, výtečné nápady, i technologicky jsme na tom dobře, ale nedostává se nám právě v té oblasti transferu, v té podpoře průmyslu a tato mezera by měla být pokryta. A zda v tomto budeme úspěšní, to nemohu říci, ale alespoň je zapotřebí identifikovat problém, jako jsme ji identifikovali, uznat to a snažit se ji následně vyřešit. Děkuji za tuto otázku, opravdu je velice důležitá. Paní Grasot Carvalho, pokud dobře vyjadřuji vaše příjmení. Zase i vy jste nadnesla důležitou otázku týkající se rozpočtu a k článkům 185 a 187. Litva jakožto předsednictví hodně zapracuji, aby bylo dosaženo pokroku i v této věci. A pokud mi dovolíte, tak já k vám ještě přijdu později a pokud mezi tím vyvstanou nějaké diskuze, tak si o tom můžeme pohovořit. Paní Trautmann, vy se ptáte na mladé lidi a na oblast mobility, úniku mozku a zase rozpočet. K tomu rozpočtu na to jsem asi odpověděl, ale co se týče nezaměstnanosti mladých, to je opět eh, jedna z těch eh, hlavních priorit Evropské unie. Dnes eh, se o tom hovoří všude. I v inaugurační ceremonii litevského předsednictví to bylo oznámeno jako jedna z hlavních priorit. Mladí lidé, pokud nemají práci, tak nesmíme zapomenout na to, že jsou tu určité rozdíly mezi tím, jaké schopnosti lidé, lidé mají a jaké schopnosti potřebujeme, abychom mohli být pokryt všechny potřeby. Můžeme mít eh, specializované lidi nezaměstnané na pracovním trhu, v jiné, jedné zemi a pak eh, v Německu můžeme mít zase vysokou poptávku po technicích a informaticích. Samozřejmě to, co jste řekla, je velice důležité. Co s tím může udělat litevské předsednictví? O IKT budeme hovořit eh, na zasedání rady ve Vilniusu o té nezbytnosti rozvíjet schopnosti propojovat univerzity a výzkumný svět a průmysl. To se zase objeví na pořadu jednání na zasedání Rady pro konkurenceschopnost za 14 dní. Takže opravdu rada se těmto tématům bude věnovat. Panu Ellerovi, já vám osobně děkuji za dobrou spolupráci. Protože Již předtím tedy panovala zhoda mezi parlamentem a radou, co se týče eh, horizontu 2020. Ohledně strukturálních fondů, tady se snažíme opravdu inteligentní druh specializací. Já jsem navštívil některé členské státy a panuje tu, nebo existuje určité propojení eh, mezi fan, eh, financování toho programu Horizon 2020 a rozvíjení nezbytných infrastruktur. Takže můžeme používat strukturální fondy do oblasti výzkumu, vědy, abychom vytěžili maximum, aby to bylo přínosné pro společnost, pro inovaci, pro lepší technologie. Tedy ta vaše otázka je opravdu velice aktuální a my se pokusíme učinit maximum, aby jí byla věnována maximální pozornost i v průběhu našeho předsednictví. Grazie, ministro, per la... Děkuji, pane ministře. Děkujeme za vaši přítomnost, za vaše vystoupení a za vaše laskavé odpovědi, které byly velice jasné a přesné jménem našeho výboru vám děkuji a samozřejmě, že se rádi opět s vámi setkáme, jakmile to bude potřebné. Děkujeme. Eh, takže opět začneme pracovat, protože jsme přidali ještě jeden bod na dnešní odpoledne, vzhledem k tomu, že jsme měli spoždění dnes dopoledne, takže hned předávám slovo paní Hybnerové, která bude hovořit o konferenci OSN a změně klimatu 2013 COP19. Prego.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 tom zasedání před dvěma týdny došli jsme k závěru, že tedy tu máme dokument vypracovaný ve výboru před rokem. Je to velice kvalitní dokument a obsahuje v podstatě všechny ty nezbytné myšlenky. Ohledně návrhů, já jsem je všechny prošla a došla k závěru, že to budou takové tři hlavní oddíly, abychom to mohli tedy nějakým způsobem rozdělit. Inovace, výzkum a energetická politika. Energetický summit tam bude spadat také. Takže ještě se vyjádřím k těm jednotlivým oddílům. Já jsem tam připojila určité skutečnosti, takovou určitou diagnózu založenou na výzkumu nebo na eh, dokumentech, které jsme již obdrželi. Pak je tam také zhrnutí všech těch oddílů, které zahrnuje to, co navrhujeme, co by se mělo projednat v rámci summitu. Ta první oblast průmysl a konkurenceschopnost. Tady musíme otevřeně eh, říci, že údaje eh, Evropské mezinárodní energetické agentury ohledně úrovně emisí CO2 za rok 2012, ty se zvýšily, přestože k Evropě i ve Spojených státech došlo ke snížení. To znamená, již nyní můžeme předvídat, které ty oblasti světa jsou těmi oblastmi, které přispěly k nejvyššímu navýšení. To znamená, na koho by se mělo zaměřit při tom jednání. Eh, druhé téma Energetická spotřeba bez pochyby bude narůstovat a bude se to zakládat růstem spotřeby všech zdrojů energie. Nejen tomu, jak eh, někdo říká, že nyní se soustředujeme na obnovitelné zdroje energie, že pouze tato oblast bude narůstat. To není pravda. Jasné důkazy poukazují na to, že spotřeba bude obecně vysoká a vyšší, tedy i v Evropě. A měli bychom také věnovat pozornost tomu, že je třeba zachovat naši kompetitivní výhody, co se týče vyrovnaných eh, vědeckých poznatků. Co se týče klimatické konference, samozřejmě budeme hovořit o nezbytnosti navýšení naší konkurenceschopnosti. A měli bychom věnovat pozornost také tomu, že Vše to, co se týká přípravy konference, bude mít samozřejmě dopad i teoreticky na energetické ceny. Musíme analyzovat i dopad těch energetických cen na rozvoj průmyslu. Evropská unie určitě bude hovořit o samozřejmě i přínosných dopadech průmyslu na životní prostředí, o tom, jak omezit fosilní paliva podstatě jsme již přijali ten dokument o energetické účinnosti a toto by měl být dokument, který by se měl stát společným, globálním. A měl by vlastně vést k tomu, že budeme energeticky efektivní po celém světě. Další součástí našich návrhů je následující. Jak průmysl, tak spotřebitelé v Evropské unii jsou připraveni stanovovat ještě ambicioznější cíle v rámci klimatické politiky. Nicméně myslíme si, že přijetí takových cílů bude proveditelné pouze, pokud i ostatní světové ekonomiky budou ochotny učinit stejné úsilí. My v tomto nemůžeme být jedinou lodičkou uprostřed oceánu protože v takovém případě si stanovujeme cíle jenom pro nás sami. Ty cíle musí tvořit součást globální ekonomiky, globálních výhledů pro všechny. A co se týče dalších informací, které jsme obdrželi, tak to v podstatě prokazuje, že emise v Evropské unii představují 11 globálních eh, emisí a navíc se budou snižovat v nadcházejících dekádách. To znamená, musíme upozorňovat na to, že ambiciozní cíle v Evropské unii mohou i něco ovlivnit, že v konečném důsledku může docházet k importu emisí. Zaznamenali jsme, že například Spojené státy začínají pozitivněji nahlížet možnosti uzavření globální dohody. A pak oblast obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Na to je to více napojeno a možná bychom se tedy mohli v této oblasti pokusit obdržet podporu maximálního počtu zemí, nejenom těch maličkých zemí, ale právě těch, kteří nejvíce znečišťují, kteří mají do, velký vliv na globální ekonomiku, tak aby se podařilo dosáhnout splnění těch globálních cílů. Jak jsem již předeslala, každá z těch eh, kapitol bude podrobena ještě přeskumu, vyjádří se k tomu komise, rada, služba pro vnější činnost. Ti jsou samozřejmě velice aktivní v této věci. Měli bychom být proaktivní a přispět eh, k vytvoření toho dokumentu. A pak tu samozřejmě máme mezinárodní energetickou energii, eh, agenturu, pardon, agenturu pro obnovitelné zdroje, instituce pro spolupráci a pak eh, také Mezinárodní agenturu pro jadernou energetiku. Všichni tito by měli být aktivními aktéry v celém tomto procesu, tak aby se na nic nezapomnělo, aby se nic nevynechalo a aby se zachoval ten rovnovážný přístup. A co se týče výzkumu a inovací, měli bychom se soustředit zejména na obnovitelné zdroje a na inovace. Přejeme si nalézat nová řešení, upřednostňovat boj proti klimatickým změnám. Nebudeme tu říkat, že pouze jedna či dvě technologie jsou dobré a ty ostatní nestojí za nic. Ne, Všechen náš výzkum by se měl soustředit na ty nejmodernější druhy inovací a technologií. A měli bychom také přesvědčit naše světové partnery, aby postupovali stejně. V podstatě toto je takové jádro toho, co by mělo být mezinárodním závazkem, aby se navýšily investice do výzkumu a rozvoje. Já jsem dnes hovořila i s partnery Eh, ze Silicon Valley. Oni si přejí se ještě více rozvíjet v nadcházejících letech, být modernější i z toho energetického hlediska a zaměřit se na to, co se nachází v podzemí naší planety. Samozřejmě, už to uzavřu, paní předsedkyně, ale tedy na závěr je důležitá i ta energetická politika. Uh, Stručně řečeno, měli bychom využít nejrůznějších podpor všem, nejenom tedy do oblasti energetiky. Je třeba zdůraznit, že energetická efektivita je tím nejlepším způsobem, jak snížit emise a také se zabývat otázkou snižování cen energie. A děkuji vám všem, omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho. Eh, děkuji vám. bude zapotřebí, abychom skončili naší práci před příchodem paní komisařky a témata máme ještě tři, takže bych eh, skutečně všechny žádala, aby eh, byli struční. Eh, pan Simaský jako stínový zpravodaj má tři minuty, další potom ostatní budou mít po dvou minutách. Děkuji, já to chápu tak, že toto je stále ještě ve stádiu návrhu takže podívejme se trošičku na tu genezi našich, eh, eh, našeho jednání. Historické kontakty ukazují, eh, proč ztrácíme trochu trpělivost, co se týče nějakého globálního typu dohody. Jistě Rusko, Čína jsou rostoucí ekonomiky a Spojené státy prostě nechávají věci na Evropě a nechávají eh, jí realizovat cíle, které si stanovila, aniž by se nějak předpokládalo, že ostatní se do tohoto širokého globálního úsilí také zapojí. Na rozdíl od toho, co jsme očekávali, naši hlavní konkurenti prostě sedí se založenými rukama a prokazují medvědí službu těmto cílům absolutně nic se neděje ve Spojených státech. Takže 19. konference by měla prostě vyslat jasný signál. E, čekáme, že se k nám připojíte, že nás v tomto e, budete dohánět. Podle závěrů Rady z roku 2007 bychom měli podmínit e, vlastně cokoliv dalšího v Evropě na dohodě s dalšími zeměmi, na dohodě jejich, eh, zahrnující jejich závazky se v tom to přiblížit. Tady jde eh, o naše ambiciozní cíle, o naši průmyslovou základnu. Chci tedy připomenout to, co řekla před 14 dny paní Angela Merkel na zasedání rady, když bylo řešeno, řečeno, že se nezvýší limity na CO2 u nových vozů. Já se pokusím to říct anglicky, aby to bylo přesně. Ve chv- cituji, my tady trávíme dny e, diskuzí o zaměstnanosti a musíme si uvědomit, že nehledě na nutnost pokročit v oblasti ochrany životního prostředí, nesmíme oslabit naši e, vlastní průmyslovou základnu. Konec citátu. Jinými slovy, e, pokud naše usnesení umožňují e, takovéto moto, nebo pokud by umožňovali takovéto moto, tak by to měla být převzatá citace e, z projevu paní kancléřky. Předsedkyně, děkuji, e, pane Simasky. A teď pan Vidal Quadras. Děkuji vám, pane předsedo, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Hybner za práci, kterou uskutečňuje. A podle e, jejich návrhů Eh, musím říct, že tady opravdu se objevuje několik zásadních eh, obav. Eh, emise CO2 klesají v Evropě a Spojených státech, ale zvyšují se jinde. A nezapomínejme na to, že Evropská unie je odpovědná skutečně pouze za 11 celkových emisí a do budoucna tento Eh, objem ještě klesne eh, protože eh, jinde ve světě roste dramaticky počet obyvatel, kteří k tomu přispějí. Takže je tady velký kontrast mezi tím úsilím, které vyvíjíme především my tady v Evropě, a rostoucími emisemi v globálním měřítku této souvislosti musím říct, že naprosto souhlasím s paní Hybner i s panem Simanským v tom smyslu, že my musíme velmi bedlivě monitorovat evropský průmysl, abychom minimalizovali dopady e, rostoucích cen e, energie, abychom minimalizovali záporný vliv na e, konkurenceschopnost a abychom udrželi E, náš cíl udržitelné ekonomiky. Také musíme zůstat pevní a nadále přesvědčovat ostatní státy, že je nutné koordinovat e, své aktivity, aby se e, zmírňovaly dopady klimatických změn. A musíme také být velmi obezřetní a snažit se potírat nekalou soutěž v průmyslu. Teď je jasná, jasné, že na konferenci v Varšavě e, se musíme e, tedy věnovat ambicioznějším cílům než v minulosti. V Doze e, nám byla připomenuta nutnost a význam toho, že Evropa hovoří jedním hlasem. Takže dohoda napříč eh, hranicemi, přes hranice a napříč politickými frakcemi, eh, práce před konferencí, to všechno nám eh, vlastně uspoří vzácný čas na konferenci samé na to mysleme. A závěrem chci říct, že také souhlasím s paní Hybner, když hovoří o relevantnosti energetické účinnosti. Samozřejmě snižovat emise, je e, nutné a e, paní e, kolegyně hovoří také velmi, velmi případně o prominentním místě, které by mělo zaujímat téma té energetické účinnosti. A tak se to také objevuje v jejím dokumentu. Děkuji, předsedkyně. Paní kolegyně Hall, ne, není zde, takže... A paní kolegyně, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že Evropa by se měla snažit využít kompetitivní výhody, tedy to, co bylo dohodnuto na Durbanské platformě je velice vágní. Měli bychom se tedy opět zaměřit zpět na Evropu a představit naše principy, vynakládat nebo snažit se prosazovat naše usnesení ve kterém budou sepsány ty principy. A já tu mám několik bodů, o kterých si myslím jsou důležité. Tedy, že budoucí dohody by neměly být nějak omezeny. Kyotský protokol vyzývá k něčemu rozvinuté země. Uh, pak je tu určitý dopad na ty méně industrializované země. Každá země by se měla eh, na základě svých možností a schopností snažit přispět k společnému přínosu a toto může být zase napojeno na určité ukazatele jako HDP na hlavu nebo stav jejich emisí, stav technologií dané země, tak, aby bylo jednoduše stanovitelné, tedy ta míra těch ukazatelů. Za druhé, skombinovat ty cíle různých zemí, s cíly, které mají být přijaty prostřednictvím specifických průmyslových sektorů a to na globální bázi. Toto může být sloučeno, můžeme skombinovat eh, celou tu ekonomiku jedné země s celými globálními cíly. To je velice důležité, abychom se vyhli únikům eh, uhlíku. Za třetí, flexibilnější rámec než v Kyotu tak, aby tam mm, byly opravdové ty iniciativy ze spodu nahoru, jako například CITES. Za čtvrté, měli bychom využít eh, nejrůznější mechanismy ETS, například CDM, ale toto by mělo být jednodušší a založeno na potřebách zemí a jednotlivých sektorů. Za páté, měli bychom se snažit zařadit tu energetickou účinnost v souladu s CO2 a dále eh, rozvoj a podpora spolupráce nových technologií. Hovořil o tom již prezident Obama, zelená technologie a provázanost s dalšími zeměmi. Já jsem rozvinula tato jednotlivá témata, takže mohu zaslat naší paní zpravodajkyni. Děkuji a na závěr pan kolega Prody, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat kolegům, kteří vystoupili přede mnou. Co se mě týče, musím říct, že jsem velmi skeptický. Nevím, do jaké míry se nám podaří dohoda. Až do posud jsme nedostali žádnou odpověď na prohlášení z Bali ohledně společné odpovědnosti, která by byla diferencována a myslím si, že to je důležitý faktor, pokud chceme dosáhnout globální dohody. Dohoda, která by nebyla globální, tak eh, by neměla v podstatě velký smysl. Eh, díky Kyoto máme tržní mechanismus, ale tento tržní mechanismus E, zatím negeneruje dobré výsledky, vzhledem k tomu, že 50 povolenek je vlastně udělováno bezplatně. A víme, že to funguje na základě backloadingu. Doufejme, že tyto postupy se už nebudou opakovat, ale zjevně se jedná o intervenování do tohoto tržního mechanismu. Kyoto stanovuje rozdíl mezi rozvinutými zeměmi a rozvojovými zeměmi. To bylo připomenuto. A tento typ eh, rozlišování je zcela zbytečný. Dnes musíme eh, rozhodnout o naprosto jiné cestě, která by se opírala o spravedlnost, rovnocenost. A co se týče úrovně emisí v atmosféře, tak eh, zde je nezbotné zajistit eh, bezplatné a spravedlivé rozdělování. A to z hlediska všech obyvatel planety. Jinak zbývající aspekty by měly být řešeny platbou. Myslím si, že tato, tento postup souvisí také s prohlášením z Bali, takže mějme odvahu z hlediska těchto ambicí, které bychom měli realizovat. Děkuji komise.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 debatu zde v parlamentu ohledně přípravy na COP19. Všechna ta klíčová témata již byla identifikována a zazněla v rámci debaty otázka narůstajících emisí, eh, to, že dochází k klimatickým změnám, role energetické spotřeby a nezbytnost obnovitelných zdrojů energie v energetické politice, aspekty napojené na konkurenceschopnost, technologie, ty klíčové principy jako účast všech a závazné cíle v té nové dohadě, um, výhody toho mít pri, uh, tedy ty včas, systém včasných varování, klíčové principy, poučení se z Kyotského protokolu a podobně. Jak víte, to jednání nové dohody a výhledy, že by to mělo být schváleno do roku 2015 a implementováno do roku 2020. Nedávno proběhlo jednání v Bonu, existují tedy poměrně pozitivní výhledy ohledně té nové dohody, která by měla být právně závazná, aplikovatelná pro všechny a měla by tedy odpovídat těm našim společným cílům o zamezení nárůstu teploty o více než 2 stupně takže eh, doufajme, že se to podaří do roku 2015. Jak řekla paní předsedkyně, Evropská unie by neměla být osamocenou lodičkou v tom globálním oceánu a i ostatní hospodářství by se měla účastnit a měla by tedy uh, um, naslouchat i těm pozbudivým signálům, které máme ze Spojených států, Mexika, Koreje a dalších důležitých aktérů, jako je Čína. Takže všichni by se měli zapojit. Ono je to všechno povzbudivé, nicméně stále je před námi ještě obrovský kus práce. Ty nedávné jednání v Bonu prokázaly, že Příští rok 2014 bude rokem ambicí. Všichni očekávají hodně, doufáme tedy, že se podaří opravdu aby se tu objevily opravdové závazky, ambiciozní závazky. Další klíčové věci, o kterých se bude jednat ve Varšavě, aby se ten proces rozběhl do, od roku 2015, tedy aby se postupovalo krok za krokem a bude se hovořit také o těch mezinárodních korporativních iniciativách, jako a nejrůznějších nových inovativních technologiích a iniciativách. A v neposlední řadě ještě musíme připomenout, tedy, že ta ten apel Evropské unie na ratifikaci druhého kola Kyotského protokolu je nezbytný a doufáme tedy, nebo mm, věříme, že budeme kvalitně spolupracovat. Děkuji a na závěr paní kolegyně Hibner. Děkuji bardzo. Přiznám se štěře, že... Děkuji vám. Musím uznat, že většina kolegyň a kolegů se opravdu dotkla otázek, eh, které jsem já formulovala trochu obecněji, ale jsou tam. Budu na to reagovat. Eh, nejprve pan kolega Šimanský. My jsme se snažili eh, se neopírat o ty dokumenty, kde prostě nešlo o nějaké velmi úspěšné texty, které opravdu podpořili ten pokrok. My jsme eh, chtěli jinou cestu. Udělat diagnozu a hledat cestu ven. Samozřejmě eh, očekáváme určité specifické formy řešení. Neříkám, že jsme izolováni, že ostatní se nás chtějí nějakým způsobem zbavit, podvádět nás. Eh, chtěli bychom, aby opravdu všichni bojovali za úspěch globálního průmyslu. Jistě je tady konkurence, ale když i na konkurenčním trhu jsou ty, eh, ta pravidla stanovena eh, správně, tak můžeme spolupracovat a spíš než hledat nepřejítele, eh, můžeme se snažit spolupracovat. Ta ten citát eh, Angely Merkel je velmi pěkný, pokusíme se to nějak využít. Chci poděkovat kolegům, kteří říkali, že musíme monitorovat situaci v evropském průmyslu a zdůraznili to. Na jedné straně nesmíme ztratit ze zřetele otázky eh, změny klimatu, na druhé straně, ale musíme také bdít nad naší konkurenceschopností. A to, co řekl Aleho, to je velmi důležité. Evropa musí hovořit hovořit jedním hlasem a ne e, mít takové turbulence, kdy komise mluví e, o něčem, rada o něčem jiném a tak dále. Samozřejmě využiji všech těch doporučení i návrhů kolegyně Valio, něco tam přidáme. Chci také poděkovat kolegovi Prodymu. Já v kiotský protokol až tak nevěřím. Nemyslím, že by to byl nějaký extra dokument pro vyjednávání, protože s těmi ustanoveními, která tam teď jsou, vlastně není možné e, se orientovat do budoucnosti a být e, kredibilní. Chceme takový dokument, který pochopí všichni a který všichni podpoří. Předsedkyně, děkuji. Paní Hybner a teď navrhuji, abychom briskně přešli Eh, k infrastrukturám pro alternativní paliva. A slovo dám paní Niky Cavele. Minuty, Zavela, Takových 20 minut, pardon, 5-7 minut pro paní Cavelu. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Cílem návrhu komise je vytvořit podněty pro investice do alternativních paliv a do alternativních infrastruktur. Tímto způsobem by se měly podpořit nové subjekty na trhu a konkurence by se měly zvýšit. Zatím situace pro nová vozidla je obtížná, nová vozidla se těžko zavádějí na trh, je těžké zvýšit podíl. Například vozidla, která nepoužívají naftu, mají situaci velmi obtížnou na trhu. Pro alternativní vozidla je velmi obtížné získat eh, možnosti čerpat palivo na příslušných stanicích. Z tohoto důvodu já vítám tento návrh komise. Je dobré, že je zde podnět pro vybudování těchto infrastruktur pro alternativní paliva. Jde o to, aby závislost Evropy na rope byla snížena. Investice se mají zaměřit především na podporu těchto eh, alternativních paliv. A je nutné tedy vycházet z neutrální technologické platformy. Důležitá je kapitola pro výzkum a vývoj. Je nutné podporovat tento směr, tak aby tyto nové technologie mohly být podporovány na trhu. Já jsem dostala několik pozměňovacích návrhů, také já jsem předala pozměňovací návrhy. Mimo to komise také zde uvedla určitou typologii. To je velmi důležité také z hlediska přeshraniční dimenze této směrnice. Tato směrnice by neměla být nějakým bojovým polem mezi Německem a Francií. Mám tady také pozměňovací návrhy, které se snaží najít určitou kompromisní polohu právě v této bitvě, která tady existuje. Doufám, že tyto pozměňovací návrhy dostanou podporu. Je důležité, abychom podporovali tyto snahy. Také je nutné sledovat nový vývoj na trhu v USA. Komise možná ještě neměla dostatek času, aby se na to soustředila a aby to patřičně zohlednila. Vypadá to tak, že i zde dojde k určitému posunu a vývoji, že dojde také ke vývozu ropy ze Spojených států a v takovém případě musíme být velmi realističtí. Co se týče zemního plynu, tak eh, tady opět musíme reagovat na současnou situaci. Víte, že v USA eh, se dochází k dobývání zemního plynu, ta extrakce je lacinější, objevila se také nová ložiska, dochází také k budování nových eh, sítí z hlediska přepravy a samozřejmě, že se musíme zamýšlet také nad dopravou těchto alternativních Eh, alternativních paliv. Vedle toho tady máme perspektivy také z hlediska Home Refueling Kits. To je velmi důležitá záležitost, zvláště pro zemědělské regiony nebo regiony, které jsou velmi vzdálené. I tady určitě dojde k výraznému vývoji roku 2018 a 2020, zvláště v USA. I Evropa by se tím měla zabývat, ale zatím tady není žádný odkaz. Já bych chtěla předložit tedy několik pozměňovacích návrhů v tomto smyslu a bylo by dobré, kdybyste je podpořili. To je samozřejmě nový směr a bylo by dobré tady spolupracovat. Předtím, než budu hovořit o závěrech, ještě bych chtěla připomenout, že musíme mít velkou ambici z hlediska našich cílů, ale zároveň musíme zůstat realisté. To nejlepší, co Evropská unie by měla podporovat, je dát k dispozici patřičné finance pro výzkum a mimo to také zajistit typologii tak, aby evropští občané měli snažší situaci. Velice se těším na vaše reakce eh, k tomuto tématu, na vaše stanoviska. V každém případě to bude jistě dobrá spolupráce. Srdečné díky. Děkuji. Niky eh, Cavela. A nyní tři minuty. Nejdříve kolega Březina. Eh, rovněž i já eh, oceňuji úsilí komise vydat tuto legislativu. Je velmi důležitá a pro dodávky jednotlivých alternativních pohonů na trh je přímo klíčová. Děkuji paní Cavele za eh, podnětnou zprávu eh, a eh, myslím si, že ať už je to elektromobilita, CNG, LNG, LPG nebo vodík, tak vše vyžaduje definovanou minimální hustotu této infrastruktury, to jest vzdálenosti mezi jednotlivými místy tankování nebo chcete-li nabíjení a to je základní předpoklad pro výrobce, aby mohli své produkty dodat na trh. Podle mě je klíčovou částí legislativy celoevropská a pokud možno i globální standardizace, protože e, není možné, aby pro přezraniční charakter pohybu e, vozidel e, nebylo možné tyto zdroje využívat po celé Evropě. A e, zároveň je pro mě velmi důležité, aby členská země při takovém závazku pro minimální e, síť e, měla co největší stupeň volnosti v tom, jak tohoto závazku dosáhnout. Rovněž i já jsem připravil jisté pozměňovací návrhy. Nevím, zda jsem tedy legislativu četl velmi pozorně, ale u elektromobility mi například eh, byl opominut princip indukčního nabíjení, což je rovněž záležitost, která by měla být standardizovaná. A eh, rovněž i já se těším na eh, spolupráci jak s paní Cavelou, tak s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji za pozornost. Kolega Lange, Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, když už chceme jak si porodit tento plán, který je propojen s velkými financemi, tak eh, musíme zvažovat, že ty požadavky jsou opravdu oprávněné. Já mám několik otázek. Za prvé, nevím úplně přesně, zda to kritérium pro umístění těchto dobíjecích eh, stanic má být vzdálenost. Pokud se řekne, dejme tomu, na každých 50 kilometrů nebo jiných, jiný počet kilometrů musíme mít tuto dobíjecí stanici nebo čerpací stanici a přitom se tam objeví jenom jednou za čas nějaké takovéto vozidlo, které jede z Paříže do Štokholmu. A pak zase v oblasti Paříže budeme mít eh, potřebu většího počtu těchto dobíjecích stanic. Mm, já myslím, že by nebylo úplně smysluplné jenom staticky říci, že vzdálenost těchto dobíjecích stanic je kritérium, protože nevíme, zda ta poptávka bude skutečně tak vysoká. Takže zde bychom eh, měli zvážit eh, tyto prostředky. A nyní, co se týče standardizace těch přípojek do těch dobíjecích stanic, tam bychom měli také zvažovat. Víte, že u těch elektromobilů máme dva druhy dobíjení. Normální dobíjení elektrické, AC systém, to je propojeno s typem 2, tam jsme se sjednotili, ale toto dobíjení trvá 8 hodin, kolegové a myslím si, že není příliš e, smysluplné, aby jsme u mnoha stanic, které jsou vzdáleny od bydliště nebo pracoviště, jsme používali tento systém dobíjení 8 hodin. Takže musíme zajistit kombinaci mezi e, jaksi tím e, vysoko zátěžovým a nízkozátěžovým proudem. To znamená, musíme kombinovat tyto dva typy dobíjení, tak abychom měli Eh, rychlé dopíjení a pak dlouhodobé dobíjení. I zde musíme standardizovat tak, aby evropský průmysl přesně věděl, jaká vozidla a eh, jaký systém dobíjení by se zde měl uplatňovat. A pak eh, otázka financování. Na tu bychom se měli také ještě přesně podívat. Když chceme vybudovat určitou infrastrukturu, tak pak to bude mít smysl pouze tehdy, pokud ti, kteří budou prodávat tato vozidla, se budou jaksi účastnit tohoto postupu. To je vhodnější, než abychom používali veřejné finance a na základě toho budovali tyto čerpací stanice, které nebudou vůbec využívány. Proto musíme přesně zvážit, jakým způsobem nasadit tyto prostředky, aby skutečně sloužily evropskému průmyslu. Děkuji, paní O. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce či navrhovatelce za stanovisko a za spolupráci. Musím říct, že se z mého pohledu jedná o velice pozitivní návrh komise. Nesmírně závisíme na ropě. 94% je míra naší závislosti a to samozřejmě má dopad na finanční situaci. Stojí nás to obrovské množství prostředků prostředků a také otázka bezpečnosti je eh, ohrožena často. Eh, rovněž eh, máme před sebou čím dál tím víc problém snížit o 60% do roku 2050 naše emise a ochránit životní prostředí. Takže alternativní paliva, to je něco, co musíme eh, postupně prosazovat. Musíme si uvědomit to, že musíme tu ropu postupně něčím nahradit a eh, také držet se, eh, držet se určitých norem, které v tomto směru jsou navrženy. Chci říct, že velmi vítám návrh toho společného rozhraní pro dobíjení a e, pro ta dobíjecí zařízení. E, možná, že bychom mohli tu lhůtu ještě trošičku promyslet, e, protože existují určité regiony, určité míst, určitá místa, která E, se v tomto směru již realizují a nejsou to nutně ty e, oblasti, e, kde, které jsou uvedeny v té příloze 3 a my bychom měli také dbát na to, aby měli čas se přizpůsobit těm normám, protože oni to sice dělají, ale ty normy mají možná jiné. Nevím, jestli také je vhodné žádat členské státy, aby dělali tu analýzu nákladů a výhod. Nemyslím si, že by to bylo úplně ono. Musíme se se teď samozřejmě zabývat eh, situací, kterou máme před sebou a je téměř nemožné, aby toto všechno hodnotili jednotlivé členské státy. Myslím, že je důležité, abychom e, tlačili na vyšší standardy u členských států a samozřejmě členské státy nám řeknou, jestli to jsou či nejsou ochotny dělat. Jednu věc bychom měli upřesnit, co se týče vodíku v tom článku 5. Tady se hovoří o tom, že by ta infrastruktura měla existovat e, na území celého státu, území jako je třeba Irsko či e, Řecko, které má velké území na různých ostrovech, Eh, tak tam to není příliš realistické. Asi bychom se v těchto případech měli soustředit na pevninu jako takovou. Článek 4.6 se hovoří o takzvaných chytrých měřidlech, smart meters. Já si myslím, že eh, samozřejmě tato zařízení jsou dobrá, když je lidé mají doma, když dobíjejí tam, ale nejsem si jistá, jestli je to nutné také ve veřejném prostoru, eh, protože samozřejmě ta hodnota je zase úplně jiná. Eh, u těch veřejných dobíjecích zařízení eh, to, ten dopad eh, toho měření není až tak zásadní jako u domácností. Měli bychom také zajistit, aby v textu návrhu byla zmíněna Eh, ještě otázka eh, nových technologických možností při tom dobíjení. Eh, v článku 4.8 je také důležité zdůraznit, že by spotřebitelé měli mít různé dodavatele, aby tam existovala konkurence mezi těmi dodavateli pro zajišťování dobíjení a myslím si, že toto je také dobrý moment na to, abychom trvali i určitou, na určité standardizaci eh, těch různých výfuků a, eh, potru, a trubek potřebujeme jasný, eh, jasný a daný systém právě co se týče standardu výfoku. A teď pan kolega Tošenovský, prosím. Předsedkyně, já bych se také chtěl připojit eh, k ocenění paní zpravodajky, protože eh, je to velmi důležitá materie na jedné straně, na druhé straně jsem přesvědčen, že mám mnoho i otázek, tak jak již zaznívalo od mých kolegů. Myslím si, že je to velmi těžká diskuze v současné době, protože nevíme ještě úplně, který, která technologie zvítězí a neměli bychom asi administrativně jít do příkazu, protože v této chvíli nevíme. Proto jsem velmi rád, že je napsáno v tomto materiálu, že má být eh, také eh, nemá nic preferovat eh, žádný z těchto zdrojů nebo pohonu, který je Mám velký otazník, stejně tak, jak to říkal pan kolega Lange, nevím úplně jistě, jak definovat eh, rozsah těch jednotlivých eh, stanic, protože skutečně budeme narážet nejenom na různou geografii eh, těchto, mm, těchto plnících stanic nebo nabíjecích stanic, a na druhé straně všechny tyto stanice jsou v soukromých rukách. Jak eh, budeme vlastně zatěžovat dál ekonomikou, aniž bychom věděli, kam se bude ubírat eh, daný vývoj. Eh, v případě elektrických, elektrických přípojek souhlasím s tím, aby se vyvinula maximální snaha po Eh, určité normalizaci, určitém definování, ať nemáme tak, jako jsme zažili u mobilních telefonů různých x desítek různých, různých nabíjecích eh, koncovek, tak toto určitě je důležité. Na druhé straně eh, v této chvíli, a, a myslím si, že ještě jak se ukazuje, tak vývoj nepokročil tak, že by zrovna nabíjecí stanice byly tou velkou bariérou anebo brzdou pro rozvoj elektromobilů. Prozatím bohužel se nepodařilo technologicky překročit bariéru eh, baterií, i když ten hm, pokrok je eh, veliký, tak pořád eh, jsou bariérou jak jejich životnost, tak, tak dojezdové vzdálenosti. To všechno, co vytváří určitou konkurenceschopnost Eh, vůči klasickým, klasickým palivům. Eh, myslím si, že ta debata je velmi důležitá, abychom eh, dali určitý směr. Každopádně podporuji, tak jak jsem říkal, určitou standardizaci napojovacích míst. Mám trochu pocit, že bychom neměli jít úplnou úplnými striktními příkazy pro jednotlivé země, protože ty rozdíly jsou značné. Eh, v počtu a v rozmístění, protože můžeme eh, tam ten trh ještě neukázal automobilový, kterým směrem se bude ubírat a to, co skutečně technologicky už je zvládnuto. Prozatím jsme pořád na začátku. Splnil jsem tři minuty paní předsedkyně, takže děkuji za slovo. Grazie, kolega Tozenovský. Děkuji panu Tošenovskému. felhasználás. Děkuji, paní předsedkyně. Megvalósíthatónak tartom a bizottság javaslatát. A myslím si, že je důležité tady bedlivě sledovat návrh komise. Musíme zohlednit situaci jednotlivých členských států. Tam jsou rozdíly a musíme vidět, jakým způsobem se rozvíjí infrastruktury. To je také velmi odlišné v těch nejchudších státech včetně střední a východní Evropy, tyto infrastruktury nejsou dostatečně rozvinuty a proto tento návrh by byl příliš velkou zátěží pro jejich rozpočet. Mám tak trochu dojem, že komise chce zavádět technologie, které ještě nejsou dostatečně zralé na to, aby byly zavedeny na trh. A to je trošku problematické. Neznamená to, že je to chyba. Musíme tak postupovat, ale musíme brát v potaz náklady. Odhady komise podle mého názoru nejsou odpovídající, jsou e, nízké a my se domníváme, že tady jsou ještě nepřímé náklady. Také je nutné rozšířit kapacity, které připadají v úvahu. Zvláště z hlediska čerpacích a dobíjecích stanic. Kdo ponese tyto náklady? To je další otázka. Bude to soukromý sektor nebo veřejný? takovém případě to budou spotřebitelé. A samozřejmě to může také zatěžovat rozpočet těch členských chudých států, kde už je malá kupní síla u obyvatel a není možné tady očekávat velké změny do roku 2020. V každém případě je nutné rozšířit investice, ale tyto infrastruktury nemohou být dostatečně rozvinuty, pokud tady nebude dostatečná poptávka. Pokud budeme podporovat technologie, které nebudou dostatečně rozvinuty, tak tady nebude naděje na to, že tyto technologie budou dostatečně zralé na to, aby tady fungovaly. Takže jsou tady různé, různá rizika. Také je otázka, zda budou eh, zdaňovány tyto alternativní paliva stejným způsobem jako klasická. Pak budou samozřejmě méně přitažlivá z důvodu nákladu. Zatím existují velké rozdíly v daňových systémech, takže existuje také několik produktů, které nejsou zdanitelné. A co se týče emisí CO2, samozřejmě, že tato emise CO2 bude tedy snížena v důsledku tohoto návrhu. Ale pokud se omezíme na vodík, tak tam může docházet také k emisím CO2. Pan Vidal Kodras. Děkuji, paní předsedkyně. V rámci navyšování evropské energetické závislosti a vyvíjení nových energetických systémů tento návrh komise eh, by měl být přivítán. Samozřejmě jsou tu zásadní překážky pro užívání těchto alternativních paliv jako hydrogen, a jiné druhy elektřin a je nedostatečná infrastruktura. Tyto zdroje energie mohou být produkovány, mohou být skladovány, přepravovány a následně distribuovány. A jak správně poukázala kolegyně Cavela, ta možnost dobíjení či napájení, tak ta ještě není úplně dostupná. Nicméně ona také zdůrazňuje, že musíme věnovat pozornost nákladům na podporu alternativních eh, paliv, které jsou dražší než klasická ropa. Cíle, které stanovíme, těch nebude dosaženo E, za e, nízkou cenu. Nicméně my musíme být efektivní i nákladově a vyřešit problémy právě napojených na tuto oblast. Nesmíme opomíjet to, že elektrická vozidla e, jsou alternativou že jejich podíl se může eh, navýšit, ale mohlo by to vést k energetickým problémům z dlouhodobého hlediska. Já sdílím také ty obavy eh, paní zpravodajky ohledně eh, hydrogenu a teoretických rizik pro infrastruktury, pokud tyto infrastruktury nebudou dostatečně vyzrálé nebo vylepšené. Je škoda, že kolega Prody není přítomen, protože on by nám k tomu určitě mohl přednést poměrně optimističtější náhled. Já doufám, že tento návrh přispěje společně s tím ohledně biopaliv k snižování naší energetické závislosti a k tomu, aby i naše doprava se stala zelenější. Nicméně nesmíme ztrácet ze zřetele tu nezbytnou rovnováhu mezi oblastí udržitelnosti a konkurenceschopnosti. Děkuji. A dám slovo komisi a následně opět paní zpravodajce. Nicméně prosím dvě minuty každý, protože nemáme příliš času. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl poděkovat paní navrhovatelce, paní Cavele, eh, za návrh stanoviska. Hovoří o nutnosti stimulovat alternativní, infrastrukturu pro alternativní paliva a rovněž velmi případně eh, říká jak ona, tak eh, někteří členové vašeho výboru. Eh, Evropa hodně, hodně závisí na jednom druhu paliva. Tady jde o to věci trochu změnit Eh, samozřejmě eh, zatím je tomu tak, že vozy na alternativní palivo jsou nákladné, veřejnost je tolik nepřijímá, těch důvodů je více a byly tady zmíněny. Eh, je tady samozřejmě otázka společných technických standardů a další kroky, které by rozbily ten začarovaný kruh tak, aby všechny zúčastněné strany tuto věc uchopily nově. E, tady je samozřejmě nutné, aby věci byly jasné, předvídatelné, aby soukromý sektor se o tuto oblast začal také více zajímat. Je třeba zvolit celostní přístup a zajistit větší důvěru, protože právě nedostatek těch technických specifikací e, je jedním z, jednou z brzd je třeba eh, si uvědomit, že je dobré eh, zatím přistupovat eh, k věcem s technologicky neutrálním přístupem to, co je navrženo, vyplývá ale třeba ohledně těch eh, jednotlivých eh, infrastruktur eh, z toho, co slíbily členské státy, co sami navrhli. Srovnání se spojenými státy, Čínou a Japonskem je jednoznačné a mluví ve prospěch těchto kroků. Děkuji. Niky je další, prosím. Děkuji paní. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat všem kolegům za ty dobré připomínky. Já jsem si je zaznamenala, tyto otázky, také problémy, které tady zazněly a těším se na konstruktivní spolupráci společně s vámi. Srdečné díky. Grazie, veramente bravi. Děkuji za tuto stručnost. Děkuji, byla jste úžasná. Jistě víte, že 2. září v poledne by bylo dobré tedy předložit vaše pozměvací návrhy. To je stanovená lhuta. A pak se pokusíme ještě diskutovat o této zprávě. A poslední zpráva, kterou máme, na no to máme 20 minut. Už jsme požádali paní komisařku, aby nastoupila později, takže má slovo paní Trotman nyní. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se s vámi podělila spíše o některé úvahy, než abych podrobně prezentovala tuto zprávu. Proto, abych dodržela čas, který máme a také vzhledem k tomu, že za chvíli budeme diskutovat s paním Krus na toto téma. Chci srdečně poděkovat mým kolegům za jejich připomínky písemné nebo ústní. A chtěla bych říci, že cílem této zprávy je analyzovat uplatňování rámcové směrnice ohledně přístupu autorizace. Je to balíček Telekom. Jež účinnost platí od ledna 2013. Připomeňme, že legislativní návrh se datuje z roku 2007 a jednání skončilo koncem roku 2009, takže si dokážete uvědomit, jak složitý byl balíček Telekom a kolik doby jsme potřebovali na jeho transpozici. Jako zpravodaj ohledně tohoto rámce chtěla bych hned učinit určité vyjasnění. Mým cílem není za každou cenu zachovat nezměněné podobě text tohoto balíčku. Nejde mi o to, abych posvětila tu práci, která proběhla. O to více, že já sama jsem byla frustrována některými kompromisy, které jsme museli uzavřít v minulosti s radou. A domnívám se, že ekonomická regulace by měla umožnit adaptabilitu, která souvisí s technologickým vývojem, a to ve vztahu k trhu, který existuje v tomto odvětví. Tato zpráva mi umožnila připomenout metodický princip nemáme dostatečný odstup, abychom hovořili o úspěchu nebo neúspěchu. V tomto stádiu tedy můžeme hovořit jenom o krátkodobé revizi. Východiskem naší práce byla otázka vyhodnocení. Jde o to, abychom stanovili, co fungovalo díky balíčku Telekom, co si zasluhuje zlepšení, co bylo využito, anebo co nebylo využito a z jakého důvodu. Tímto způsobem bychom měli zmapovat eh, témata, která by měla být předmětem diskuze během budoucího mandátu. V této zprávě jsem se tedy omezila na tento cíl a navrhuji změny v diskusi v průběhu, v jakém eh, vlastně budou přepisovány jednotlivé články. Jsem přesvědčená, že je nutná hloubková studie, protože odvětví telekomunikací je klíčovým odvětvím. Není možná právní nejistota. A je nutné, aby spoluzákonodárce mohl přijímat zákony za dobrých podmínek a neměl by poškodit uh, předvídatelnost, což tolik souvisí s investicemi, které potřebujeme. Měli bychom mít dostatečný čas na úvahy analýzu, tak abychom se dohodli ohledně zaměření, které by dostalo souhlas Evropského parlamentu, vyvolalo zájem rady, jakmile eh, budeme mít eh, legislativní návrhy na stole. To je tedy cíl této zprávy. Měli bychom zmapovat otázky, dohodnout se. Mám na mysli zvláště druhou fázi RSPP, potom definici trhu, symetrickou a asymetrickou regulaci, regulaci ex post a ex ante a nové postupy, tak jak je to v článku 7a. Především se jedná o ekonomickou regulaci, která by měla umožnit optimální fungování trhu a zaručit Investiční podmínky, to je podstatné, opakuji. Podniky by měly mít předvídatelnou představu. Měly by tedy samozřejmě se zbavit zdrženlivosti, z hlediska investic. To by nebyl dobrý přístup. Tito investoři by měli se účastnit eh, tohoto postupu. A infine jde nám o spokojenost spotřebitelů. To je teda úvaha, která mě inspiruje proběhly konzultační jednání a z toho jsem vyvodila následující poučení. Současný rámec nebyl využíván tak, jak by mohl být, protože byl nedostatek času, ale také zde byl nedostatek vůle. Mám na mysli členské státy a nejenom členské státy. Z tohoto důvodu je tady otázka relevantnosti nového legislativního návrhu. Vzhledem k tomu, že eh, je možné ještě přijmout opatření v rámci stávajícího rámce. Je to například článek 15a nadnárodní trhy, dále aktivity ve prospěch nových generací, jako například mechanismus sdílení rizik a dále pasivní přístupy. Jedná se tedy o modifikace nebo doplnění, která se jistě nemohou tedy vyjmout. Chtěla bych zdůraznit tento bod. Tyto možnosti ovšem eh, mohou nastat pouze, pokud eh, zvážíme také dopady, zvláště sociální dopady těchto změn a je nutné toto konzultovat eh, hlubokým způsobem se všemi zúčastními subjekty. Myslím si, že každý by měl analyzovat svoji odpovědnost právě z hlediska budoucího cíle. Regulace by se měla vyhýbat rozdílům z hlediska soutěže, z hlediska porušování soutěže musíme zohlednit všechny subjekty, také nové subjekty OTT, tak abychom se vyhli porušování hospodářské soutěže, ať už je ekonomická nebo fiskální, abychom poskytovali stejné služby a měli stejné povinnosti. Závěry jsou zatím prozatímní, paní předsedkyně, ale chtěla bych zdůraznit potřebu konzistence pro všechny. Musíme být konzistentní v nápravných opatřeních, v legislativě a ve strategii a to je jediná záruka pro právní jistotu, která je nezbytná pro toto odvětví, abychom zaručili nejlepší možné podmínky pro spotřebitele. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pan kolega Hockmark. Thank you very much and uh, thanks to Mrs. Děkuji. A děkuji také za zprávu paní kolegyni, která otevírá tuto problematiku velice pragmatickým způsobem a zároveň způsobem vizionářským. Myslím, že to je dobrý počátek naší diskuze. Domnívám se, že když hovoříme o telekomu, velmi často hovoříme o tom sektoru v tom smyslu, že ho potřebujeme vylepšit. To je špatný začátek. Telekom MIT to není jenom technologie, která něco umožňuje, je to struktura, eh, která je zcela zásadní pro eh, dobré fungování eh, celé naší společnosti, včetně vlastně místních samozpráv a tak dále a tak podobně. A je to důležitý lakmusový papírek, který otestuje naší schopnost konkurovat dalším jiným oblastem ve světě. A když se tak podíváme na stávající balíček eh, Telekom Package, tak musíme konstatovat, že zatím eh, nedal to, co bylo od něho očekáváno. Možná, že je to všechno implementováno příliš pomalu, že nejsou všechny možnosti využívány a nebo ty, ta opatření nejsou postačující, ale myslím, že je správné říct, že se nám prostě nepodařilo tak eh, ty věci realizovat, jak bychom měli. Evropa pokulhává. Když hovoříme o otázce konkurenceschopnosti evropského eh, telekomunikačního trhu, tak eh, myslím, že zaprvé je tady příliš mnoho operátorů a jedním slovem dodávám příliš málo. Je tady, celá, je tady velmi málo operátorů, kteří fungují napříč celou Evropskou unii. Každý eh, eh, klient potřebuje vlastně tři nebo čtyři, aby se eh, odstli v konkurenci. Takže ti operátoři jsou příliš silní na svých vlastních trzích a tím pádem prostě nedovolí ostatním vstoupit, ale zároveň jsou příliš slabí na to, aby zrychlili e, ten proces inovace, rozvoje investic, kterých je zapotřebí. Takže ona je to prostě taková oboustranná záležitost. Příliš slabý, příliš e, silní, příliš e, početní a příliš nepočetní. Takže musíme si uvědomit další věc. Celá e, ta naše legislativa z značné míry podporuje vnitrostátní trhy a vytváří určitá omezení, e, zábrany na hranicích. E, nejenom ty trhy jsou národní, ale celé ty systémy Eh, tady kombinace operátorů, konkurentů, eh, národních regulačních úřadů, to vše jakoby napomáhalo fragmentaci trhu jako takového. A myslím si, že to může být ilustrováno na celé řadě příkladů. Za prvé, příliš mnoho překážek ke vstupu na eh, další trhy. Příliš mnoho odlišných způsobů implementace naší legislativy. Uvedu příklad to je skutečnost, že alokace spektra, to je vnitrostátní záležitost non plus ultra. Takže paradox je takový, že na jedné straně eh, hodně stojíme o to, aby se věci vyvíjely celoevropsky nebo celounijně, ale ve skutečnosti je tomu tak, že tady vědcem brání příliš velký balík vnitrostátních legislativních opatření E, jsou to věci, které bych nazval takovým velkým třeskem a pak jsou to věci, které jsou malými kroky, ale e, obojí je nutné. A z tohoto hlediska si myslím, a už e, to uzavírám, paní předsedkyni, vím, že to budeme muset brzy ukončit, je třeba se prostě zabývat otázkou, jak tady mít větší nadnárodní trhy. Komise by to měla definovat. A potom koordinace ohledně spektra pásma a pak ještě e, otázka separace z toho přeshraničního pohledu. Děkuji. Kolegyně Andesdaty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím pohovořit stručně. My jsme obecně spokojení s dokumentem paní Troutman, obsahuje kvalitní prvky, je zapotřebí zachovat konzistentnost v legislativě, to pomůže občanům a v neposledním řadě také e, legislátorovi, protože všichni si přejeme, aby existoval opravdový evropský trh Nicméně chtěla bych eh, vyjádřit i podporu některým těm věcem, které nadnesli kolegové z EPP. Přejeme si konzistentnost, koherentnost, ale to neznamená, že neřekneme, co si myslíme, že by tento rámec měl dělat. Funkční oddělení, to je jedna věc. Myslím, že jsou tu určitě opravdové příležitosti. Já se opravdu těším na spolupráci s kolegy v této věci. Děkuji, říká paní předsedkyně, za stročnost a nyní na závěr paní kolegyně Trautmann. Děkuji, paní předsedkyně, budu velmi stručná. Myslím si, že jsme tady hlavně proto, abychom teď vyslechli paní komisařku, která nám možná oznámí některé návrhy. Řekli jsme, že chceme takový celostní, eh, konzistentní přístup, který by byl zároveň adaptován na trhy. Eh, chceme jednotný trh, eh, chceme efektivní konkurenci a chceme inovaci a spokojené zákazníky. S tím vším souhlasím. Musíme samozřejmě hledat určitý mix, tak jak to řekl kolega Halmark, to znamená jak velký třesk, tak malé krůčky ku mezi Mezitím najít rovnováhu, o to tady jde. Děkuji vám všem za připomínky. Děkuji paní kolegyni Trautmann a chci připomenout, že předkládání pozměňovacích návrhů do čtvrtka 11. července 12 hodin. A já tímto chci nyní přivítat paní komisařku. Omlouvám se hned na úvod za to sedmiminutové spoždění. V podstatě se jedná o poslední zasedání našeho výboru před letní přestávkou a z toho důvodu tedy naše práce byla v průběhu dne velice intenzivní. Měli jsme tu celou řadu pozvaných hostů a také dlouhé hlasování, takže z těchto všech důvodů se omlouvám a nyní vám, paní komisařko, předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se těšila na tuto příležitost a jsem opravdu šťastná, že jste využili té příležitosti a pozvali mne, že tu tedy máme příležitost eh, pohovořit a na úvod tedy vysvětlím, o co se nyní jedná. Takže já jsem zamýšlela, že vám představím několik takových detailních myšlenek o budování propojeného kontinentu. My všichni si uvědomujeme, a ostatně je to fascinující, že celý svět se stává digital, digitálnější a není to o tom, zda s tím souhlasíte nebo ne, prostě je to skutečnost. Jedná se o rostoucí globální trh, a tento nám přináší celou řadu nových výhledů, může podpořit hospodářství a také nová pracovní místa. Takže nyní čelíme těm zásadním otázkám, jaký druh ekonomiky má tedy Evropa na mysli. Telekomunikace, IKT, systémy, ty rozhodně Eh, zatím nejsou konkurenční. Z tohoto hlediska jsem ještě smutná, nicméně nestrácíme naději. Naši občané, naši podnikatelé čelí překážkám a také nespravedlivým poplatkům. Mělo by se jednat o globální síť, nicméně jsou tu určité hraniční překážky i na tom našem jednotném vnitřním trhu. Já se snažím i lidem z vnějšího světa vysvětlovat, že um, jednotný trh je takový náš obrovský výdobytek, plný přínosů, ale tato oblast toho hospodářství je zatím ještě vyloučena, tedy když hovoříme o telekomu, což je tak důležité odvětví, které je tak napojeno na ostatní hospodářské aktivity. Tedy pokud jsme opravdu pro opravdovou implementaci jednotného trhu i pro toto odvětví, tak musíme splnit naši práci. A ostatně zbytek světa se na nás dívá a ono je to postihuje stejně tak. A když tedy se někomu objeví příležitost, tak se ji samozřejmě může chopit, ale to by nás samotné mělo stimulovat, abychom dělali více. Jako příklad mohu ve Spojené státy, Japonsko, Koreu, Jižní Ameriku. Japonsko, Korea představují 88 všech světových všech světových propojení 4G. Eh, a u nás jsou tyto hodnoty mnohem, mnohem nižší, zaostáváme, takže tyto problémy musí být vyřešeny. A paní předsedkyně, já připravuji balíček, který by toto měl překonat. Doufáme, že bude k dispozici v září a doufáme, že překoná hranice, že je zničí, že podpoří investice, že zjednoduší operace a komunikace po Evropě. Budeme se zakládat na stávajícím rámci podpoříme propojení kontinentu prostřednictvím tří postupů. V první řadě vytvoří opravdovou evropskou síť, bude jednodušší komunikovat přeshraničně bez toho, aby operátoři museli čelit s měsícím nejrůznějších nekompatibilních pravidel. Bude vám umožněno působit kdekoliv v Evropě prostřednictvím povolení. A v takovém případě by měla existovat tedy možnost, aby firmy mohly působit kdekoliv. A to neznamená jenom, že to bude možné, ale že to bude opravdu v praxi oprav, uh, proveditelné, že bude existovat jednotné povolení, supervize z domovského státu, a dohled komise, aby se zajistila konzistentnost, méně byrokracie, méně nákladů, méně zmatku a to by mělo opravdu vést k tomu, co znamená náš opravdový jednotný trh. Měla by to být tedy realita, pokud to myslíme vážně. V některých oblastech eh, se to, bude, eh, se to projeví hodně, již to existuje například v bankovnictví nebo u vysílání. Potřebujeme to u telekomu. Za druhé, potřebujeme, aby tato síť opravdu fungovala. Někdy to může být složité, zejména přeshraničně, takže potřebujeme konzistentnější přístup k pevným mm, sítím, nejrůznějším standardizujícím, standardním sítím propojení, které zajistí kvalitu a zajistit zajištění kvalitu. Proto potřebujeme lepší pravidla pro spektrum. Zase potřebujeme jasně stanovené podmínky pro eh, licence o tom, jak dlouho budou eh, trvat, eh, hovořit o poplacích a podobně. Všechno toto by mělo vést k tomu, že to fungování bude jednodušší a budou poskytovány kvalitnější služby. Za třetí, naši občané si přejí a zaslouží mít jasná zpráva, která budou spravedlivá pro všechny, zajistit neutralitu internetu, protože blokování nějakých služeb, to je rozhodně nespravedlivé obtěžuje to občany a také to nepodporuje inovaci. Já se pokusím zajistit neutralitu netu, tedy i navýšit transparentnost, abyste věděli, co představují vaše smlouvy, abyste mohli přestupovat k jiným poskytovatelům služeb. Celá řada služeb nyní spoléhá na cloud computing. Také tady je třeba objasnit pravidla Takže každý občan by měl moci učinit volbu k jakékoliv službě. Přejeme si otevřenost, inovaci a já si přeji poskytnout k tomu opravdové záruky, tak, abychom měli i spravedlivé ceny. Evropa si přeje existenci jednotného trhu, mohly by existovat i možnosti zrušení roamingu? Neměli byste trpět tím, že se vám obrovsky navýší poplatky za telefonát jenom proto, že překročíte hranice? Jakékoliv navýšení ceny musí být odůvodněno a nevymýšlet žádné uměle vytvořené roamingové poplatky. Vždyť to je otázka minulosti. Nějaké vymýšlení pomyslných umělých hranic. To, je, to jen obtěžuje. Vy můžete telefonovat, když překračujete hranice. Miliony Evropanů by si měli, by měli využívat tedy i ty výdobytky, které jim telekomunikace umožňují. Oni již zaplatili a měli by mít v balíčku vše zahrnuto. I když cestují, nejenom když jsou doma. Zahrnuje to minuty telefonování, SMSky a i roamingové služby, i když cestují po Evropě. Myslím si, že to se konkrétně týká zprávy pana Rodeho a tímto vám gratuluji za skvělou práci. Ještě bych chtěla připomenout jednu věc. Tady to není jenom o zákazu roamingových eh, poplatků, jenom proto, že jsme vytvořili jednotný trh. Spíše naopak, my jsme vytvořili jednotný trh, který skončí s těmi nadbytečnými přeplatky. Tak tedy aby existovala opravdová konkurence mezi firmami, mezi operátory a snižovali tyto ceny, aby přitahovali nebo si zachovali své klienty prostřednictvím svých roamingových eh, nabídek. Hranice už nebudou představovat bariéry. Takže tu dnešní fragmentovanou realitu bych chtěla proměnit v konkurenceschopný jednotný trh. A nekon, ne, to jenom prostřednictvím prolomení nějakého dogmatu. Jsou tu konkrétní dopady, například spektrum. Některé země neplní své povinnosti, co se týče přidělování spektra. I když jej přidělí, tak každá země to provádí jinak a potom tedy se složitě plánují služby i přeshraničně. Těžko můžete optimalizovat tento druh služeb, těžko z toho mohou mít přínos podnikatele vede to k nejistotám, co se týče nákladů, nespokojenost spotřebitelů a vede to k vysokým službám za ceny. Evropští výrobci, kteří si přejí prodávat i do světa, jsou um, tímto postiženi. Taková situace mohla panovat v 90. letech. Nyní ale nemám na mysli jenom jeden sektor, jedno odvětví. Um, všechny druhy uh, různých uh, produktů, které se objevují, počítačů, telefonu, ty by měly být propojeny, měly by fungovat rychle. Takže já se nezaměřuji jenom na jedno obětví, mám na mysli celkový obrázek. IKT to je naprosto základním kamenem pro naše hospodářství, takže silné, silný telekom, toto odvětví je zásadní pro konkurenceschopnost trhu. Měli bychom mít proto vhodnou legislativu. A je to ve prospěch všech. Celé hospodářství dnes spoléhá na digitálních přístrojích a sítích, ať se jedná o bankovnictví, logistiku, nejrůznější odvětví a kromě toho celá řada podniků volá po, té, po tomto propojení videokonference, cloud computing, třírozměrné tištění a podobně. Všichni ti e, jsou opravdu znechuceni s tím, že to stále nefunguje a proto musíme něco udělat. Oni volají po evropských ambicích a my jim musíme umožnit komunikaci a stejně tak my máme evropské ambice. Všichni spoléháme na komunikace, na informace. Proto nesmíme dopustit, aby telekomunikace byly slabé, nedostatečně inovativní. Nemůžeme i nadále používat stárnoucí sítě když podpoříme tento trh, tak eh, tím získáme stovku eh, miliard ročně a eh, můžeme také vytvořit 2 miliony pracovních míst. Já si myslím, že přistupuji pragmaticky stávající legislativy v Evropě jsou spíše národního rázu, takže pokud budeme přistupovat pragmaticky, tak to nebude znamenat, že nevyužijeme stávající zkušenosti a budeme začínat od nuly. Ne. Podíváme se na to, co již máme, využijeme toho, ponaučíme se z toho, odstraníme bariéry a operátorům, podnikatelům i občanům tedy nabídneme opravdu opravdovou podporu tohoto trhu. Bude to přínosné pro všechny. Já vím, že se tu již hovořilo o dlouhodobých volbách i o systému, jak to bylo ve zprávě paní Trautmann. To je důležité. Nicméně já bych chtěla říci následující. Abychom nepřišli o tuto příležitost, paní Trautmann, je to opravdu důležité být realistický, protože plná revize tohoto tématu by trvala pět let. A to rozhodně nemohu říci všem těm mladým, kteří hledají práci. Nesmíme ztrácet čas, protože ztráta času v dnešní době znamená ztráta příležitosti. A svět se změnil. Za posledních pět se obrovsky změnil. Je to fascinující, že ty přístroje, které tu neexistovaly před pěti lety, i ty druhy služeb, které tu nebyly, nyní považujeme za samozřejmé. Takže zamyslete se, jak se změní svět za pět let, nemůžeme tak dlouho čekat, protože i v jiných částech světa postupují velice rychle je třeba opravdu nyní něco udělat, vylepšit ten model, využít, ponaučit se z toho stávajícího modelu a učinit podstatné kroky v rámci jednotného trhu a vést k tomu, aby technologie byly součástí nového světa. Stávající rámec bere v potaz ty neustálé změny. A je třeba se nad tím zamyslet a následně tedy implementovat regulační rámec, ten správný, který budeme potřebovat pro budoucnost ale v první řadě i ta telekomunikační oblast musí řádně fungovat. A to já mám na mysli, paní předsedkyně. Já vám tímto poskytuji nástroj, který bude okamžitým přínosem pro naše občany a pro naše hm, hospodářství. Méně bariér, více volby, spravedlivější ceny, lepší podnikatelské služby, neutralita netu a řádný roaming. To znamená silnější hospodářství vedoucí k více pracovním místům a konkurenceschopný kontinent. A o to jsme usilovali. Pokud věříte v Evropu, věřte tedy, že i tento boj přinese své výsledky a já se na to těším, že toto podnikneme společně. Děkuji vám. Ale komisária. Děkuji, paní komisařko. Máme eh, za, des, za deset minut šest a je zde dvanáct řečníků, kteří se zapsali na listinu a kteří by rádi hovořili. Dokonce třináct vás je nyní. Pokud tedy chceme, aby paní komisařka měla pět minut na odpověď, tak každý musí hovořit přesně pouze dvě minuty. Prosím, abyste byli ukázněni, takže dvě minuty na každou otázku. Paní Del Castillo je Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, paní místo předsedkyně v našem výboru, což je v podstatě vaš, váš výbor. Já využiju ty dvě minutky, projdu to rychle, takže nebudu hovořit ze široka o těch opravdových potřebách eh, rozvinout eh, vnitřní trh pro elektronické komunikace a o tom dopadu, jaký tento rozvoj má na naše hospodářství, na zaměstnanost a podobně. Tady v tomto s tímto všichni souhlasíme. Existuje takové obecné povědomí toho, že potřebujeme opravdu urychlit Rozhodně já si to tedy velice uvědomuji a myslím si, že v tomto obecně eh, se můžeme zhodnout. Jedinou poznámku, kterou bych chtěla paní komisařko učinit, je to, že potřebujeme abyste představila parlamentu to, že komise nám předloží něco schůdného, schůdný legislativní proces, protože nyní je ta situace velice komplexní, i když jste nám to velice jasně přímo představila. Nicméně ten legislativní postup v tomto parlamentu je ještě složitější než v národních parlamentech protože do toho se nezapojí pouze tato komise, pardon, jenom tento výbor, i ostatní výbory, to znamená, ta situace je mnohem složitější. Takže buď to bude jeden návrh, který z toho procedurálního hlediska bude jednodušší, abychom to mohli urychlit. Já za sebe se k tomu zavazuji, ale aby tam byly i určité limity. Já jsem se pouze chtěla zaměřit v tomto mém projevu právě na tento aspekt. Nebudu to hovořit vznešenými slovy. Samozřejmě, že ono se to všechno týká té nezbytnosti a naléhavosti této reformy, ale pokud opravdu to tak nebude, pokud to nebudeme mít dokument, který bude schůdný, proveditelný, i co se týče legislativního postupu, tak neušetříme čas a neuděláme s tím nic. Na to tedy naléhám. Prosím, uvědomte si, musí to být něco velice jednoduchého, něco velice schůdného. Děkuji, děkuji paní Tykou. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și să salut pe doamna... Vážená paní předsedkyně, já bych chtěla přivítat paní komisařku a chtěla bych ji položit několik otázek. Nejdříve bych se chtěla dotázat na organizace. Spotřebitelé většinou mají pouze 76 rychlosti Eh, ve vztahu k tomu, co se eh, platí. To by se mělo legislativně také ošetřit. A měla by tady být eh, určitá záruka z hlediska tarifů, které se používají u širokopásmového připojení. Pak mám další otázku, která se týká zprávy elektronických telekomunikací. I to je priorita z hlediska paktu růstu a zaměstnanosti, ale Konstatovali jsme, že dohoda mezi parlamentem a rady ohledně příslušných eh, směrnic a směrů a ohledně rozvoje této zprávy elektronických telekomunikací je eh, omezena. Connecting Europe Facility má omezené finanční prostředky a zároveň se připravuje doporučení pro radu v říjnu. Jaká opatření byste chtěla eh, zde zajistit tak, aby tento pakt eh, růstu a zaměstnanosti byl skutečně podporován? Eh, my se domníváme, že toto je velice důležité pro digitální trh. A pak mám ještě poslední otázku, která se týká návrhu, který zde zazněl. Ráda bych věděla, jaké legislativní návrhy byste mohla předložit pro následující období? Vy jste hovořila také o tom, že by se měly zrušit roamingové poplatky na vnitřním trhu, ale pokud jsem to dobře pochopila, tak je tady spousta dalších faktorů souvisejících s vnitřním trhem. Bylo by dobré také, kdybyste nám dala harmonogram z hlediska těch legislativních opatření, která připravujete na období 2013 a 2014. Pan Prody tady není, ten odešel. Eh, allora, kolega Andersdotter. Takže paní Andersdotty a mezi tím pan Prody dorazí. Já myslím, že obecně jsme všichni spokojeni, že si i komise přeje mi dopravdu silný balíček pro urychlení digitálního jednotného trhu. Já souhlasím s tím, že jsou tu určité obavy, pokud tedy uh, se toho chopíte tak, že se změní ta koherentnost stávajícího legislativního rámce. Protože když se podíváme na některé ty návrhy, například v oblasti eh, internetové neutrality, to už tu vystalo v roce 2009, na to už dlouho čekáme, my vám tady budeme vděční za příslušný návrh. Nicméně mnohé z těch věcí, které nyní navrhujete, jsou tak trošku nové a byla bych ráda, kdyby to bylo řádně zhodnoceno, aby se zajistila koherentnost zejména když tu jsou zaváděny nejrůznější nové strategie, jako například ten cloud computing a podobně. A v parlamentu jsme identifikovali některé problémy. A například zjistilo, že naši občané, spotřebitelé nedůvěřují um, tomu, co nabízí jednotný trh zejména z důvodu i fragmentace autorských práv. Můžete eh, třeba být doma, zavítáte na určitou webovou stránku pro poskytovanou prostřednictví různých serverů a jak je to tedy s otázkou autorských práv, je to různé v různých členských státech. Co s tímto udělá komise? Jaké to, eh, jak je to s těmi pravidly citací na různých stránkách? pokud toto uděláte v Itálii nebo ve Španělsku a podobně. Na tom je třeba ještě zapracovat. Pak ještě další věc, která mě zaujala v poslední době, je to ten špionážní skandál v Evropské unii. Zdá se, že členské státy se nějak nemají rády. To je pro mě docela problém. Já dostávám celou řadu otázku od mladých, jak je to tedy s tou unii, jak to tady má fungovat a já se snažím tedy jim to vysvětlit, zejména přátelsky, ale pak si vyslechnu takové věci. Takže eh, je to důležité i co se týče informací, které poskytují některé instituce, jak je to s tím zveřejňováním nejrůznějších informací. Na jednu stranu si přejeme transparentnost, ale také bezpečnost. A omlouvám se, že jsem hovořila dlouho. Děkuji, kolega Rode. Eh, Paní komisařko, děkuji za to úvodní slovo, děkuji za vaše ambice, protože my takovéto ambice potřebujeme. Také vám děkuji za vaše laskavá slova. Ano, eh, ne já, ale my, eh, celý náš výbor odvedl skvělou práci ohledně toho usnesení. Chci také poděkovat našim spolupracovníkům to usnesení je podepsáno všemi frakcemi a bylo prosazeno e, při jednom prvním hlasování jedna hlasy, e, jedna 50 hlasy pro. Eh, a eh, vy jste tím dnes eh, dostala tu úplně největší podporu, kterou kdy tento parlament prokázal vůči vaším ambicím. Takže mohu říct, že parlament je jednotný a jsme jednotní s vámi. Komise a parlament je v této věci na jedné lodi. Takže teď otázky. Jaké strategie potřebujeme, abychom dosáhli svých cílů? Protože, jak řekla Emilia, zdá se, že členské státy se zase až tak rádi nemají. Takže musíme najít nějakou strategii. Musíme také najít strategii eh, vzhledem k říjnovému summitu. A mě by zajímalo, zdali byste eh, mohla už k tomuhle něco říct. Jaké strategie bychom mohli eh, všichni dohromady používat, abychom těch svých cílů dosáhli. Předsedkyně, děkuji, Matias. Děkuji, paní předsedkyně. A paní komisařko, děkuji vám za vaši přítomnost zde. Myslím si, že se nám podařilo identifikovat takový celek výhod a i výzev v těch slovech, eh, které jste přednesla na úvodu. Nicméně je to nevyhnutelné v dnešní době si klást otázky eh, ohledně bezpečnosti, protože paní komisařko, vy jste o tom nehovořila přímo, ale jsou zásadní. Když se tu hovoří o nových návrzích, jaké záruky to dá podnikatelům, občanům, spotřebitelům, že když eh, do cloudu vloží informace nebo údaje, takže nebudou dány k dispozici všem, protože ono toto je ta zásadní otázka a vy jste o tom hovořila nepříliš jasně, když jste hovořila o prismu. Tam existovaly pádné důvody, když se to vyjednávalo, nicméně ani ta otázka obchodní dohody nebyla využita proto, aby se to pořádně osvětlilo. Takže jak evropští občané mohou důvěřovat, jak tomu mohou věřit té evropské digitální agendě? My hovoříme o ekonomických otázkách pro Um, evropské podniky, ale proč by měli cloudu důvěřovat, když to nebudou mít záruky? Na to je třeba velice jasně ze strany Evropské komise odpovědět, protože máme tu výtečný návrh, ale nikdo tomu nedůvěřuje, ani to nejsou záruky důvěryhodnosti, pokud se tu bude tedy něco sdílet. Takže já bych byla ráda, kdybyste na to opravdu zareagovala. Děkuji. Děkuji, kolega Rubik. thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Moje otázka souvisí s následujícím. zda po roaming 3 nastoupí roaming 4. A zde je to skutečně poslední nařízení, které přijmeme z hlediska dokončování vnitřního trhu. A dále zda e, zůstane roaming 3 neměný a nebo e, roaming 4 bude zasahovat e, do roamingu 3 co se týče principu ochrany spotřebitelů, tak chtěl bych vědět, zda budou tyto zájmy zohledněny v roamingu 4, například 40 euro strop a potom také zastropování eh, přijímaných rozhovorů. To znamená, je tady spousta otázek, které souvisí s voláním a které vlastně jsou srovnatelné také s internetem v tom balíčku Telekom jde o to, abychom si dokázali eh, vybrat, eh, kde nárokovat eh, Telekom. Myslím si, že je to dosti slibný projekt. Možná, že se tam bude etablovat také burza, kde bude možné takto jednat a kde by se mohla také transparentnost zajistit to by bylo něco, co by bylo velmi zajímavé pro nás všechny. Pan Vanisteroj, děkuji paní předsedkyně. Já jsem v tisku nedávno četl, že je tady dojem, že komise pana Baroza, nazývaná číslo dvě, začíná e, prožívat jakousi regresi, ale já mám přesně opačný dojem. Vy máte závazky a zjevně je vaším záměrem ještě e, zpracovat poslední fázi tohoto důležitého balíčku. Já bych se chtěl vrátit k legislativním opatřením. Jaká opatření budou přijata? Hovořilo se o dopadové studii já jsem přívržencem zrušení roamingu 4, protože nevím, proč by se toto přetla, předplatné mělo platit eh, v rámci tak vysokých eh, tarifů. Víte, že když opustíte Evropu, tak tarify stoupají. Takže je nutné přijmout nezbytná opatření na vnitřním trhu a také musíme zohlednit zaměstnanost, ekonomické faktory. Ptám se, zda dopadová studie už proběhla a dále, zda do tohoto balíčku chcete začlenit výsledky té dopadové studie. Máte pravdu, když hovoříte o tom rytmu eh, v jakém vlastně probíhají tyto, tento vývoj. Vidíme, že v Jižní Koreji to probíhá velmi rychle, musíme být velmi pozorní. My máme e, velmi atomizovaný trh a členské státy by se měly naladit stejně, jinak e, promeškají důležitou příležitost. Společně s komisí jednotlivé členské státy si musí klást otázku, jak jednat společně a jak zajistit, aby Eh, se následně reagovalo na tato opatření. Děkuji, paní Trotman. Děkuji, paní předsedkyně. Paní místo předsedkyně, já bych vám chtěla položit několik otázek, které pro mě jsou důležité v tomto stádiu naší diskuse po vaší prezentaci. První otázka. Máme světový trh a komunikační a výpočetní technologie jsou zdrojové jako energie. Co se týče energie, Evropská komise předložila návrhy energetického přechodu. Týkalo se to sítě, průmyslu, tedy výroby, trhu a nákladů z hlediska spotřebitelů. Je to tedy holistický přístup, který zohledňuje světový trh. Vy jste mluvila pouze o trhu s přeshraniční dimenzí. To chápu, všichni s tím souhlasíme, ale dnes ten trh se mění a telekomu- telekomunikační podniky, které měly ještě investiční prostor, nyní zaznamenávají ztráty. Pokud nebudeme mít velké subjekty, pak váš licenční systém otevře evropský trh subjektům z jiných kontinentů, kteří budou moci se tohoto trhu zmocnit. A proto bych si přála, abyste udělala ekonomickou analýzu této situace. Hovoří se o Jižní Koreji. Tam měla plánované investice za přispění státu. A my víme, jaká je finanční situace z tohoto hlediska. Za druhé, spektrum. To je velmi důležité. Já jsem podporovala úlohu komise z hlediska harmonizace spektra. To dobře víte. Chtěla jsem se vás zeptat, jak vypadá situace inventáře z hlediska přechodu do druhé fáze. A dále jsou tady kolegové, kteří se ptali na otázku MSS a byla jsem překvapena, že zde nezazněla konkrétní odpověď. Očekávám praktickou odpověď. A co se týče neutrality, vážená paní komisařko, jak vnímáte tuto záležitost? Já jsem zatím neregistrovala váš přístup k tomuto problému. Existuje zákaz jakékoliv diskriminace, co se týče obchodování a provozu. Ale dále je tady zákaz eh, protikonkurenční diskriminace. Je to to a je to pouze toto, je to postačující jak bude vyvážené toto téma, které je velmi choulostivé. Chtěla bych se omlouvat, omluvit. My jsme věnovali asi 10 nebo 12 minut mé zprávě, dva kolegové nemohli k tomu vystoupit. Já jsem byla velice ráda, že jsem si mohla vyslechnout paní komisařku, ale chtěla jsem vás také upozornit na to, že je dobré postupovat spravedlivě z hlediska zpráv našeho výboru. Děkuji. Eh, ano, děkuji. A omlouvám se, já většinou dbám na, ten, na tu řečnickou dobu, ale dnes to věru nebylo jednoduché. Pan Ehler, prosím. Ehm, Paní komisařko, Eh, tak já vás nebudu složitě zdravit, ale budu mít jednoduchou otázku. Hovořilo se o tématu bezpečnosti a tady se hovořilo o takzvaném horizontální, horizontální výměně mezi tedy soukromým a veřejným sektorem. Pravděpodobně investice a technologická řešení budou spíše na úrovni soukromého sektoru. Jak se díváte na návrh disclosure rule, to znamená, eh, jak se díváte na vztah mezi tedy podniky a stakeholders a jakým způsobem zde zajistit finanční dohledy. Víte, že jsou tady určité návrhy USA, to znamená disclosure systém eh, a dále dohledy nad podniky a eh, vlastně výkaznictví z hlediska shareholder protože toto všechno by mělo být tedy ve výkazech zaznamenáno. Tedy jak se díváte na tuto výměnu mezi horizontální úrovní a vertikální úrovní? Víte, že eh, tady jsou velké legislativní možnosti, aby tyto vztahy byly propojeny. Děkuji, kolega Hackmark. Um. Děkuji. Máme takovou tendenci diskutovat eh, o symptomech e, fragmentace, o důsledcích fragmentace, spíš než abychom se zabývali tím, jak se té fragmentace zbavit. A já mám e, v tomto směru pár otázek. Těch 700 e, MHz otevření této otázky. My jsme od to v parlamentu stáli a volali jsme potom velkou většinou, mnohem větší než ta, která tady již byla zmíněna. Uh, a jak toto realizovat a e, přitom zajistit určitou koordinaci, abychom prostě tuto část spektra e, měli pro evropské sítě, protože to by celou e, věc nastartovalo, to by to dalo určitý rámec. A teď další téma. Legislativa v oblasti konkurenceschopnosti. Bylo by dobré, kdyby tady došlo ke změnám, které by skutečně umožnily přeshraniční konkurenci. Velmi často se říká, že tady je příliš mnoho operátorů, ale oni nejsou konkurenty, protože i oni jsou fragmentováni. Většinou eh, každý eh, má eh, dva či tři, každý zákazník. A my musíme zajistit, aby tady neexistovaly nějaké překážky ke vstupu, e, e, protože chceme e, si ochránit své vnitrostátní trhy. Třetí téma. Bude komise definovat přeshraniční trhy, což může udělat vzhledem k legislativě v oblasti eh, telekomunikací, kterou již máme k dispozici. A to jak mezi podniky, eh, jak v té podnikatelské oblasti, tak pro soukromé osoby. Myslím si, že určité eh, nástroje máme a některých drobných změn v legislativě asi bude zapotřebí, ale je třeba jít cestou konkrétních kroků. Předsedkyně, děkuji. A chci poděkovat eh, všem kolegům, kteří se vzdali eh, možnosti se eh, položit otázku například panu Odimu a tím by vzniká o několik minut víc pro odpovědi paní komisařky, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Začnu tím, že řeknu, Eh, jak vlastně uvažujeme o této věci. Už před určitou dobou eh, jak Holmar, tak eh, řada z dalších z vás mluvila o nutnosti být konkurenceschopní na světové scéně a o tom, že v tomto směru opravdu Evropa značně pokulhává. Když o tom hovoříme, a pan poslanec eh, pan Nisleroy eh, také zmínil eh, tu mojí kartičku a mm, já se vždycky snažím dodržet, co jsem slíbila. Je třeba být E, digitální a všude, kde jste, e, by to mělo být šancí, příležitostí a ne něčím, co rozděluje naše obyvatele. E, je to prostě pro naši společnost společný cíl a všichni by měli mít možnost vstupu do tohoto světa. A nejde o to jenom propojit hospodářské e, činnosti, ale také e, domácnosti, e, vzdělání a všechny možné další oblasti. Takže my jsme tlačili na investice. Investice do vysokorychlostního investi- internetu a Samozřejmě veškeré diskuze s těmito poskytovateli znamenaly celou řadu jednání s plno různými investory a e, naše snaha byla a je, e, aby trh byl transparentní a jednoznačný. Takže tak toto již bylo v té první fázi naší rozpravy. Vše e, tedy e, závisí na tom jednotném trhu. Jak to, že, e, a není to snad směšné, že existuje ve všech možných oblastech a ne v této, takže to je jedna věc, to je jedno téma, kterým se musíme zabývat. Chce to nemít žádné bariéry, ani bariéry pro vstup. I toto je něco, co musíme řešit. Musíme to řešit všechno. Otázka, která tady zazněla, eh, jak to tedy vypadá eh, s takzvaným cutting of the SEF, chci říct, že tady Eh, se věci ohledně nástroje pro propojení Evropy eh, trochu posunuly, trochu eh, se zdá, že už máme zárodek řešení, ale ta část CEF, musí, která existuje, musí, musí pokračovat Eh, mohu vzít na vědomí. Samozřejmě eh, dnešní hlasování také tak učiním, beru to jako velkou podporu a myslím si, že je to důležité, abychom my společně s Evropskou investiční bankou eh, jsme tlačili na to, aby se peníze použily právě na ty venkovské oblasti a na zajištění spojení tam. A Takto to také zazní na říjnové radě kde budu vysvětlovat eh, evropským eh, šéfům státu a vlád, eh, jak to vypadá s, naší, s naším balíčkem v tom smyslu, že budeme potřebovat další investice. Co je v legislativním balíčku? Musíme hovořit o realitě. Já vím, jak dlouho máte ještě do budoucích voleb a vím, že parlament je velmi, velmi záli, eh, důležitý pro přijetí celého tohoto balíčku. To znamená, že je třeba eh, počítat tak trochu eh, od voleb na zpátek. Potřebujeme vaši podporu, potřebujeme vaše schválení, potřebujeme zelenou od eh, kolegia a od rady a my prostě připravujeme všechny, všechna ta slyšení, všechna ta jednání s těmi klíčovými hráci a hráči a eh, snažíme se je eh, poskytnout maximální podporu a zároveň žádám vás, abyste byli konstruktivní, jak jen lze. Vím, že jsem vás o to již eh, žádala a vím, že tomu rozumíte, že to chápete. O co tady jde? O vnitřní trh, o metodologii, o spektrum, o neutralitu, o eh, volný a internet a internet zdarma Jde o ty určité stimuly pro jednotlivé hráče, kterými jsou mezinárodní subjekty v Evropské unii a jde o roaming. Pro mne eh, se jedná o témata, která jsou opravdu všechna propojená a hovořím o jednotném trhu. Bezpečnost tady byla velmi správně také zmíněna. My si samozřejmě všichni uvědomujeme, jak je bezpečnost důležitá a v těch posledních několika týdnech jsme si to uvědomili ještě víc než předtím, v tom smyslu, že i přátelé eh, někdy někdy chovají jinak, než jak by od odpovídalo naší definici eh, přátelství. Eh, cloud computing je také důležitý a propojený z mého hlediska eh, s tímto balíčkem. Cloud computing dává příležitost právě třeba těm malým a středním podnikům. Uh, zda komise bude podporovat e, nějaké datum pro těch 700 MHz. Já vím, že v tomto směru tady je řada lidí velmi e, informovaných. Pan Mark e, o tom hovořil. Já velmi často ho slyším a poslouchám, když hovoří o co tady jde. E, my e, přemýšlíme o alokaci části e, tohoto objemu, ale měli bychom se vyvarovat další fragmentace trhu. A pro mě je to jasné, co bychom měli dělat a pokusíme se postupovat tím směrem. Samozřejmě ukončení smluv je také něco, co se pokusíme zjednodušit. Vy byste prostě o tom vždy měli vědět, ty smlouvy by měly být transparentní a e, měly by tady být možnosti, jak e, tu smlouvu ukončit, to je zcela jednoznačné. Jaká je e, interakce mezi směrnicí NIS a těmi měkkými opatřeními uvnitř strategie? v té platformě NIS, tam jde o e, tu směrnici o identifikaci nejlepších možných postupů a to by mělo pomoci jak velkým firmám, tak veřejné správě e, e, řešit otázky nehod, vykazování a celého toho monitoringu. Není nutné to vnímat jako hrozbu, ale jako prostě předjímání, předcházení určitým skutečnostem, určitým procesům procesům. Takže my samozřejmě v tomto směru také ještě chceme posílit neutralitu těchto opatření. Proč by měla regulace také pokrýt všechny poskytovatele tzv. trust service? My eh, máme eh, odpovědnost eh, zavést minimální regulační rámec, který by právě těmto poskytovatelům eh, eh, stanovil tu nutnost respektovat eh, ta opatření a v případě vážné <clears throat> nehody informovat dozorčí orgán. Já ještě se svými spolupracovníky Eh, také eh, uvažuji o nějakých dodatečných aktivitách. Eh, to je poměrně omezená, omezený objem. Máme všichni zku, nedávnou zkušenost s PRISM. Evropská unie v tomto směru má příležitost se postavit do čela a teď budu opakovat slova jednoho slavného fotbalisty z Nizozemska. Každá nevýhoda představuje určitou výhodu. Tady vlastně máme možnost eh, více tlačit na poskytování eh, cloud služeb, které by byly naprosto služitelné s těmi principy a normami ochrany a já se snažím to prosadit v rámci naší strategie a ono by to mělo být propojené s evropskou politikou pro cloud computing. To také eh, funguje jako určitý stimul našeho průmyslu. Minulý týden jsem měla takovou zajímavou schůzku, které předsedal litevské předsednictví. Eh, bylo to takový kulatý stůl o cloud computingu. Zúčastnili se toho zástupci průmyslu, zástupci eh, vlád a myslím si, že lze i optimisticky předpokládat, že tady něco z toho vzejde. Roaming. Takže 1. července 2013, eh, což bylo datum našeho předchozího závazku v rámci roamingu 3 eh, a zdali to bude eh, následováno roamingem 4, já pevně věřím. My teď tedy předkládáme úplný balíček pro jednotný trh a pokud dostaneme zelenou i od vás, tak stále ještě hovoříme o příštím roce jako pokračování roamingu 3. To bude předloženo na stůl, tato možnost roamingu 4. A takže to bude poslední roaming, roaming 3 a až teď tedy e, vstoupí v platnost e, e, ta myšlenka jednotného trhu v této oblasti, tak to bude příležitost pro hráče na tomto trhu, aby měli zdravý podnikatelský model, kde už nebude vlastně roaming vůbec řešen. Časový harmonogram, ten už tady byl zmíněn. A ještě to autorské právo. Copyright. Já se budu opakovat, velmi se omlouvám, ale copyright není něco, čím bych se zabývala já. Eh, to eh, má na starosti jiný komisař a slíbili jsme si, že budeme prostě prostřednictvím těch pracovních skupin, které pracují na různých tématech, eh, ty věci E, prosazovat, ale v tomto směru by to byl opravdu luzný sen a ty se nepřeměňují ve skutečnost, takže v tomto volebním období to nebude. Vy jste se zmínila o některých oblastech, kde prostě je nemožné vysvětlit lidem, když si jen tak něco e, prohlížejí či e, dívají na nějaký film Eh, tak eh, zdali, eh, když toto si stahnou, jednají nelegálně. To já vysvětlit nedokážu, takovýchto témat je víc a musím říct, že je tady slavný irský producent, který se zúčastnil toho digitálního schromáždění a řekl, že by bylo úžasné, kdyby školní třída byla vyňata z toho režimu dodržování autorského práva. To by byl takový e, posun, takové nakopnutí e, pro zvýšení e, toho té úrovně vzdělávání. Takže bylo by možná dobré přemýšlet o tom, zdali není možné jít cestou určitých omezených výjimek, ale to je opravdu ještě daleko před námi. To není věc, kterou by, se, kterou by mohla dokončit komise ve stávajícím složení v tomto období. Chci říct, že podporuji eh, většinu eh, toho, co řekla eh, paní Trautmann a co je uvedeno ve vašem textu. Musíme prostě investovat do tohoto sektoru, e, je třeba si uvědomit, že tady je určitá šance se strukturálními fondy. Já upřímně věřím, že e, pokud dostaneme podporu Evropského parlamentu a rady, pokud dostaneme podporu kolegů, mých kolegů z komise, tak se nám to může povést. Je to prostě taková cesta e, s cílem učinit budoucnost větší výzvou. A ono se to může povést. Já pevně věřím, že až dostanete ten návrh, takže toto vezmete jako určitou příležitost. Bude to počátkem září a e, Eh, správně řekla eh, paní Pilar, že tady jsou určité postupy, kterým musí parlament vyhovět, které musí dodržet, ale doufejme společně, že se nám podaří dospět ke konečnému rozhodnutí eh, a že budeme moci dokázat, že naše ekonomiky, naši občané a celá společnost mohou být právem hrdi, že takovéhoto výsledku bylo dosaženo a vděční za něj. Děkuji, paní komisařko. Jménem všech členů výboru vám děkuji za přítomnost. Děkuji všem kolegům za přispění, za spolupráci. V posledních měsících děkuji sekretariátu, také tlumočníkům a opět se setkáme 2. září odpoledne. To znamená, toto bylo poslední naše zasedání před letní přestávkou. Prosím, využijte ji pořádně, protože poté nás bude čekat šest aktivních měsíců. Pěkné odpoledne.